Dobrý večer, kolegové. Ráda bych vás všechny požádala, abyste se usadili, poněvadž chceme začít včas. Máme eh, velice přesně nalinkovaný program, takže prosím, usaďte se. Pokud eh, se chcete bavit spolu, tak prosím, mimo tuto místnost. My bychom rádi vytvořili prostředí, kde každý bude moci nerušeně naslouchat. Vítám vás tedy na tomto veřejném slyšení a jménem našeho výboru vítám zejména pana Mimicu, eh, který eh, je kandidátem na komisaře pro mezinárodní rozvoj. Jak víte, v souhlasu s článkem 118 a přílohou 16 eh, našeho jednacího řádu parlament bude hlasovat o nové komisi. Je to eh, v rámci našich kompetencí. Eh, budeme posuzovat také jeho nezávislost a kompetence, včetně komunikačních schopností. My tedy budeme dnes večer posuzovat vhodnost kandidáta na tento post. Chtěla bych říci, že Toto zasedání je veřejné a je vysíláno přes webové stránky Evropského parlamentu a také na satelitu. Pokud se týče tlumočení, máme dnes večer tlumočení do 22 jazyků. Kolegové, eh, budeme hovořit prosím normálním tempem, přestože budeme mít přísné limity na řečnický čas, ale chceme, aby tlumočníci měli dost času na náš překlad. Eh, kandidát na komisaře, komisaře eh, nám vyplnil dotazník a jeho písemné odpovědi vám byly rozdány a navíc jsou k dispozici v této místnosti. Nyní vám vysvětlím, jak budeme dnes večer postupovat. Především eh, pan kandidát pronese úvodní eh, proslov, který bude trvat maximálně 15 minut. Poté eh, bude prostor na 45 otázek eh, členů parlamentu. V prvním kole promluví zástupci za jednotlivé politické skupiny. Tyto otázky budou dlouhé maximálně minutu a na každou bude 1,5 minuty na odpověď. Eh, po této první otázce je možno využít ještě dalších 30 vteřin na doplňující otázku. A všechny ostatní otázky eh, budou v režimu jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A prosím, dodržujte eh, toto schéma, abychom nestráceli čas. Dále Otázky budou moci klást také dva přizvané výbory, a to je výbor pro zahraniční záležitosti a výbor pro mezinárodní obchod. Zástupci eh, těchto výborů promluví po koordinátoru jednotlivých politických skupin. Takže takto to bude probíhat. Já doufám, že to proběhne hladce, eh, že bude eh, dostatek klidu v místnosti a že dáme vhodný prostor panu eh, kandidátovi na komisaře. Pane Mimico, máte slovo na 15 minut. Já mám tu čest, že dnes před vás předstupuji jakožto kandidát na eh, komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Primárním cílem je v případě rozvojové pomoci eh, zmenšovat a nakonec vymicovat chudobu. Je to součást našich evropských hodnot. Eh, solidarita. Solidarita zejména s lidmi, kteří žijí na, mm, za méně než jedno euro ročně. Pardon, denně. Solidarita se ženami, s obětmi eh, sexuálních zločinů, eh, s obětmi pronásledování, kteří jsou menšinami nebo dětskými vojáky. Když dochází k zhroucení eh, nestabilních států nebo k terorismu v Africe, znamená to pro Evropu přímé ohrožení Naopak tam, kde se daří obchodu, eh, tam to je příležitost mimo jiné také pro Evropskou unii. Evropská unie má výborné reference, pokud se týče rozvojové politiky. Patří spolu se svými členskými státy k těm největším dárcům rozvoje pomoci. Unie je také nejvýznamnějším obchodním partnerem rozvojových zemí a také klíčovým zdrojem technologií, inovací, investic a podnikání je hlavním a vůdčí silou v efektivitě poskytování pomoci a rozvoje. Pokud budu potvrzen v úřadu komisaře, zavazuje se, že veškeré své zkušenosti a vše, co umím, dám k dispozici Evropské unii, tak, aby si Unie vydržela, udržela postavení eh, šampiona rozvojové pomoci v příští dekádě budeme mít dva strategické směry a to je sice agenda po roce 2015 a jednání po dohodě s Kotony. To mě vede k dvěma prioritám, které budu mít. Současné cíle milénia poskytly výsledky, které jsou velice povzbudivé podařilo se za deset let na polovinu srazit chudob, chudobu. Nicméně eh, méně stále přetrvávají ti, kteří eh, předčasně umírají a umírají také eh, děti a žijí v chudobě, ale je jich mnohem méně, než bylo dříve. Na to můžeme být hrdí. Žena v Africe má 29krát vyšší pravděpodobnost toho, že zemře při porodu ve srovnání s ženou v Evropské unii. Zhruba 750 milionů lidí na světě nemají přístup k pitné vodě a mnozí, jsou to opět miliony, které umírají na podvýživu ve světě existuje nerovnost, zatímco Azie a Latinská Amerika se zvedají eh, pozbudivým způsobem, eh, subsaharská Afrika eh, je stále negativním příkladem. Je třeba snažit se vymítit chudobu inkluzivním a udržitelným rozvojem. Musíme bránit chudobě a tomu, aby vůbec mohla vznikat. Nový rámec musí Eh, se zabývat otázkami ekonomickými, ekologickými i sociálními v rovnováze. A také zde musíme dbát na plné respektování lidských práv, rovnosti, demokratických hodnot právního státu, míru a bezpečnosti. Eh, bude obrovskou výzvou všechny tyto výzvy sjednotit v jednom rámci, který bude platit pro všechny země, bohaté i chudé stejně ale je to výzva a v této výzvě musíme uspět. Nový rámec nám umožňuje nově postavit globální, eh, globální rámec pro to, aby rozvoje země mohly budovat udržitelné a inkluzivní společnosti a aby tak činili na vlastní zodpovědnost. Nejlepší, co můžete člověku eh, prokázat, je ne ukázat, že jste bohatí a můžete mu pomoct, ale eh, pomoci mu najít jeho vlastní bohatství. To znamená rozvíjet finance a rozvíjet prostředky implementace eh, všeho, co za peníze se koupit. Já souhlasím s panem předsedou Junckerem, že eh, všechny státy by měly investovat alespoň 7 desetin HDP do rozvojové pomoci. Členské země se zavázaly, že této úrovně dosáhnou eh, v roce 2015, ale zdá se, že tomu tak bohužel nebude. Evropská unie měla v posledních letech své problémy, to je jasné, ale přesto bych eh, naléhal na členské země, aby se přihlásili k tomuto novému rámci. Chceme, aby naše pomoc měla maximální eh, účinky. Proto chceme kombinovat prostředky s jinými dárci a e, chceme, aby se prostředky z různých zdrojů vhodně doplňovaly. Dále je třeba, aby se lépe využívaly národní zdroje tím, že bude e, lép, lepší výběr daní, lepší vládnutí, boj proti korupci a tak dále. Taky chceme využít více inovativní finanční nástroje tím, že budeme e, vytvářet trvalý udržitelný růst. To se musí týkat všech, to znamená vlád, občanských společností a také jednotlivců. A jedině spolu můžeme všichni uspět. Navíc Unie musí si udržet svoji vůči roli při definování nové transformativní globální agendy pro solidaritu a pro zajišťování inkluzivní a udržitelné budoucnosti pro všechny. Moje druhá priorita bude eh, vytvořit a vyjednat nový rámec po vypršení smlouvy z Kotonu. Současná dohoda z Kotonu eh, patří k tomu nejvšeobjímajícnějšímu, co bylo kdy dohodnuto mezi severem a jihem. A je třeba, aby toto bylo úspěšné. Eh, není otázkou, zda země AKT jsou pro nás stále ještě důležité. Samozřejmě jsou ale je třeba eh, postavit eh, budoucí spolupráci na nové základy, které budou reflektovat novou realitu. Eh, nemůže být to, co chystáme, pouhým pokračováním toho, co už je. Tato skupina států má svůj směr a také Evropská unie je v tom musí podpořit. Musíme je povzbuzovat v hodnotách, jako třeba respekt k základním hodnotám, přičemž je třeba brát v úvahu specifickou realitu jednotlivých zemí a regionů. Je třeba, abychom se bavili spolu o tom, jak, tento, jak toto partnerství nasměrovat do budoucna. E, začneme tím, že spustíme dialog. A moje třetí priorita e, bude lepší koherentnost našich politik svět je čím dál tím propojenější a vzájemně na sobě závislý. A to se týká míru bezpečnosti, energetiky, klimatické, eh, klimatických eh, změn, zemědělství a tak dále. Proto tedy koherence mezi našimi interními a externími politikami je naprosto nezbytná. Naše kooperace musí přesahovat pouhou pomoc, ale musí se týkat také eh, vědy, vzdělávání, genderové politiky, mobility pracovní síly a mnoho dalších věcí. Eh, musíme plnit své politiky. Eh, pan budoucí předseda komise Juncker zdůrazňuje tuto koherentnost uvnitř komise. Její nová struktura a Eh, dohoda pracovních eh, metod eh, s více Eh, z místo předsedkyní Komise pro zahraniční věci eh, k tomu všemu přispěje. Já osobně k tomu chci taky přispět. Rozová politika eh, musí hladce spolupracovat se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, s humanitární pomocí, obchodem, migrační politikou a tak dále a tak podobně. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu se snažit více o větší koherentnost v oblasti rozvojové politiky politiky a úzce spolupracovat eh, s místopředsedkyní Komise pro zahraniční věci. Budu chtít, aby naše hlavní iniciativy byly řádně monitorovány s pohledem upřeným do budoucna a povedou úzký dialog s kolegiem komisařů s tím, aby také mohli všichni takto přispíváte k novým iniciativám. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, většina Evropanů se domnívá, že je třeba eh, pomáhat rozvojím zemí. Většina si myslí také, že je třeba pomáhat více a 70% Evropanů si myslí, že pomáhat třetímu světu pomáhá také Evropě abychom měli podporu veřejnosti, musíme vykazovat výsledky a musíme zdát o to, aby naše společné úspěchy byly viditelnější. Proto já se chci zaměřit na výsledky, aby bylo jasné, že investujeme správně. Příští rok bude Evropským rokem pro rozvoj. Je to ideální příležitost, abychom eh, navázali dialog s občany a vysvětlili jim, jakým způsobem funguje naše rozvojová politika. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, budu-li schválen ve funkci komisaře, budu usilovat o pokračující a úzkou spolupráci s vaším parlamentem tím, že budu respektovat závazek strategického a strukturálního dialogu a budu se snažit o také posílený pravidelný dialog s vámi. To bude totiž důležité proto aby Evropa mohla výrazně ovlivnit tvar a tvář nového rámce spolupráce po roce 2015, abychom měli jeden hlas a jednu vizi. A já se těším na spolupráci s vámi při dosávání těchto ambiciozních cílů. Děkuji. Děkuji vám, pane Minico. And for sticking very well to your time. That's také já jsem velice vděčná, že jste držel řečnickou dobu. Nyní začneme kolem dotazů. Nejdříve za politické skupiny. Pan Styrsa, EPP. Gospodine Mimica, sami jste... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste uváděl, že pokud budete potvrzen, jedním z vašich hlavních úkolů bude vést vyjednávání o nové globální eh, politice po roce 2015, eh, jaký bude rozvojový eh, rámec. Je tu veliký počet cílů zaměřených na udržitelný rozvoj, ale jaké priority byste si zvolil vy? Děkuji vám. Hned na počátku bych rád řekl, že toto je veliká příležitost, abych mohl promluvit svým mateřským jazykem. Zvykem je, že se používá materský jazyk více než eh, v Evropském parlamentu, více než v Evropské komisi. Co se týče eh, udržitelných cílů, Evropská komise hraje významnou úlohu v úsilí o dosažení udržitelných cílů. Byl připraven dokument zaměřený na tyto eh, aktivity a podle mého, co se týče cílu udržitelného rozvoje, tak pokud to je možné, a já doufám, že k tomu bude příležitost, jsem eh, přesvědčen, že počet cílů by měl být snížen. Eh, musí se koncentrovat tyto cíle. Budeme-li mít příliš mnoho cílů, ztrátíme soustředění na tyto eh, cíle. A to je veliký úkol, proto abychom dovedli vpřed tyto cíle v rámci eh, rozvoje, udržitelného rozvoje. Chtěl bych spolupracovat na tomto s členskými mm, státy, abychom definovali rámec, který bude obsahovat méně cílů a budeme se snažit konkrétně definovat cíle související s určitými činnostmi, které na sebe budeme brát do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem přesvědčen, že budete mít spoustu práce. Pokud je zapotřebí definovat priority a eliminovat jiné, budete muset jít také na obtížná rozhodnutí. Můžete zde přislíbit, že v tomto procesu budete úzce konzultovat s naším výborem v Evropském parlamentu. A ještě mám dodatečný dotaz, který se týká vyjednávací strategie. Budete moci najít globálního partnera, abyste byl eh, v tomto úspěšný, v tomto vyjednávání? Děkuji za otázku. Před námi to, co před námi stojí a to, čeho já se budu snažit dosáhnout, je definování dvou cílů, které musí přijmout eh, všichni eh, aktéři. Za prvé je zapotřebí vytvořit lepší eh, řízení a zprávu s tím, že je zapotřebí chránit lidská práva. Tento dokument, který nyní máme, ten pracovní dokument, který máme k dispozici, stále ještě neplní to, co Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament Eh, považují mm, za věc, eh, ve kterou eh, věří, co je pro ně velice důležité. Je to dokument týkající se financí pro mm, všechny cíle udržitelného rozvoje. Podle mého názoru tento dokument musí být specifičtější. Evropská unie a členské státy musí udržovat svou vedoucí úlohu v jasné definici cílů. A já budu vynakladat veškeré síly, abych těchto cílů dosáhl. Evropský parlament zde bude mít eh, mimořádnou úlohu a já se těším na to, že si budu moci přečíst vaši zprávu o rozvojových cílích. Děkuji. Děkujeme. Jako další pan Lid za SAD. Afternoon, thank you very much for your... Dobré, dobrý podvečer, chtěl bych vám poděkovat za váš proslov i za vaše hlavní sdělení. Stávající krize eboli v západní Africe ukazuje, že ta reakce na ebolu přišla příliš pozdě a že také jí chybí dostatečná koordinace. E, je zapotřebí Eh, pomoc ve zdravotnictví, protože oni nejsou schopni se s tou eh, epidemií vyrovnat. V roce 2011 komise, 2010 komise eh, připravila sdělení, které má podpořit zdravotnické systémy a také má zlepšit i tu reakci zdravotní péče. Budete, potřebovat, budete mm, pokračovat na této akci a také připravíte speciální akce zejména na země subsaharské Afriky, které trpí největší úmrtností na světě. A tento přeskum bude také zahrnovat pohotovostní plány, které umožní rychlou a promptní reakci v případě takových epidemií, jako je stávající e, vzplanutí epidemie eboli. A také se chci zeptat, zda souhlasíte, že je zapotřebí e, lepší koordinace a e, dárců, aby se zamezilo roztříštěnosti poskytované pomoci. Děkuji. Ano, děkuji za tento dotaz. Co se týče epidemie eboli a, a související krize, bych řekl, že naším zásadním cílem je omezit šíření té choroby, izolovat tu nemoc. Nechceme izolovat ty země, v nichž se tato choroba nyní vyskytuje. Myslím si, že nyní bychom měli reagovat spíše na humanitární úrovni to znamená, spíše by to měla být ta eh, evropská akce zaměřená na humanitární pomoc, protože právě humanitární pomoc je tam teď úplně nejvíc zapotřebí. Ale zároveň mohu říci, že Ebola nám přináší určitou výzvu, určitou snad i příležitost, abychom se znovu zamysleli nad tím, jak dobře efektivně propojit eh, naše systémy eh, pomoci a sanace ehm, soudržným způsobem. Také bych mohl říci, že tato zkušenost s ebolou nám ukáže, že Evropská unie se nakonec eh, posílí právě tím, že se soustředí na tu větší soudržnost této politiky. Máme zde více než 180 milionů eur, které byly mm, vyčleněny na různé druhy asistence, zejména na zvýšení um, odolnosti zdravotní těch postižených zemí, ale také se soustředíme na nefinanční eh, pomoc, například tím, že tam vysíláme naše, eh, naše zdravotní pomoc, humanitární pomoc. Také usilujeme o koordinaci s ostatními dárci, kteří se účastní celého toho procesu. Děkuji a ještě doplňující otázka. Co se týče eh, práv eh, na sexuální a reprodukční zdraví, tak to obnáší různé problémy, například umrtnost eh, matek, umrtnost dětí a také boj proti HIV a AIDS. Vzhledem k tomu, že existuje také také to dopadá na ty nejzranitelnější. Souvisí to i s eh, právním státem, s hospodářským stavem země. Domníváte se, že HIV a AIDS by měly být eh, explicitně zahrnuty do zdravotnických politik jednotlivých zemí a že Evropa by měla posílit své politiky v tom, aby posílila lidi, kteří jsou eh, postiženi těma, těmito chorobami a žijou v těchto společnostech? Děkuji za dotaz. Ano, součástí našich eh, reakcí v eh, rozvojových zemích je i to, že komise a členské státy soustavně zdůrazňují, že právě zdravotnictví je velice důležitou částí toho systému pomoci a asistence. Ehm, je důležité vystavit takový systém zdravotnictví, který bude inkluzivní a který poskytne lékařskou a zdravotní péči všem lidem, kteří žijí v té či oné rozvojové zemi. To je také náš konečný cíl. V tomto kontextu se řídíme pro akčním programem který se řídí, nebo který vyšel z Mezinárodní konference o obyvatelstvu a demografii, která se konala v Káhyře v roce 1994 a tam se právě hovořilo také o právech v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a že tato práva mají být také v čele eh, těch jednotlivých aktivit, které se toho týkají. Čili i nadále to pro nás bude velice důležitá část evropské rozvojové politiky soustředěné na příslušnou asistenci a pomoc. Děkuji. Děkuji, pane kandidáte. Nyní se skupinu ECR par Bernd Luke. Vielen Dank, Frau Děkuji vám, paní předsedající. Eh, budu hovořit německy. Chtěl bych eh, panu kandidátovi položit nejdříve eh, osobní otázku, jak chápe svoji novou funkci. Rozvojová politika se odehrává na úrovni členských zemí, ale také na úrovni EU. Podle principu subsidiarity Evropská unie by měla eh, sledovat pouze ty části politiky, které je možno na evropské úrovni vykonávat lépe než na úrovni členských zemí. Prosil bych, abyste konkrétně řekl, v kterých oblastech Evropská unie může provádět rozvoj politiku rychleji než jednotlivé členské země. Prosím, uveďte konkrétní oblasti. A eh, chtěl bych navázat ještě otázkou, která navazuje na vaši první odpověď. Vy jste řekl, že počet cílů rozvojové politiky by eh, měl být eh, redukován a měl být konkrétnější. Eh, ty cíle, které nebudete sledovat tak eh, silně nebo možná vůbec, eh, mělo by to být také podle principu subsidiarity, nebo chtěl byste se soustředovat pouze na ty cíle, které prokazatelně Evropská unie bude vykonávat lépe než jednotlivé členské země. A které to jsou? Uh, for me, development pro mě rozvojová politika a zejména udržitelná rozvojová politika je taková, eh, která eh, se maximálně přibližuje eh, zájmu a právům subsidiarity členských zemí. Když hovoříte o koherentnosti naší rozvoje politiky, tak to hm, nemyslím jenom koherence interní politiky Evropské komise z hlediska rozvojového ale mám taktéž na mysli koherentnost a koordinaci mezi národními dárcovskými činnostmi členských zemí. Čili pohybují se v tomto kontextu. Konkrétně, eh, pokud se eh, týká budoucí eh, konferencí, právě donorských konferencí, zde tedy Evropská unie by měla být koordinovaná, měla by hovořit jedním hlasem. Hmm. A e, zejména v otázce stanovení obecného rámce a rozvoje pomoci v příštím desetiletí. Já si myslím, že e, subsidiarita e, je na tom asi tak, je prostě mnoho důvodů, abychom eh, kooperovali a koordinovali donorské aktivity a tak, aby to co nejlépe reflektovalo eh, ty činnosti a tak, aby se navzájem hodně eh, doplňovala členské země s Evropskou komisí. Děkuji a ještě doplňující otázka. Eh, já jsem eh, z vás žádal, jestli byste mohl hovořit eh, konkrétně. Vy jste hovořil o spolupráci a koordinaci a o tom, že máme hovořit jedním hlasem jako Evropa. Ale to není konkrétní. Já bych byl rád, kdybyste mohl konkrétně uvést ty cíle rozvoje politiky, kde je výhodou, když se bude koordinovaně postupovat za Evropu. Uh, I would point out... Já bych eh, eh, zdůraznil možná několik akcí a oblastí, eh, kde činnost Evropské komise Evropské unie může být efektivnější nežli Mm, příspěvky jednotlivých členských zemí. Například eh, pokud hovoříme o eh, dobrém vládnutí nebo oblasti lidských práv nebo eh, podmínky, které stanovujeme u programu na podporu rozpočtu, tak já si myslím, že toto je třeba oblast, kde to jako Evropská unie zvládneme lépe máme určitě mnohem větší vliv v politickém dialogu, eh, když eh, se mm, snažíme prosazovat také lidská práva, nežli eh, jak by to mohly činit jednotlivé členské země. Třeba mm, v zdravotnictví nebo školství. Tady taky si myslím, že mm, společné evropské úsilí může být účinnější než v případě jednotlivých členských zemí. Děkuji, pane Luko. Nyní pan Görens za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zmínit o problému souvisejícím s financování a boji proti klimatickým změnám. Jde o to, kdo bude financovat nezbytná opatření v rozvojových státech, aby mohli čelit klimatickým změnám. Minulý týden zástupce komise prohlásil před naším parlamentním výborem, že tato opatření by měla být financována z rozvojového rozpočtu. Kdyby se tak nestalo, podle něj, byl by podkopán boj proti klimatickým změnám. My jsme toho názoru už po celá léta zde ve výboru, že poskytnout prostředky proti klimatickým změnám z rozvojového rozpočtu, to by eh, podkopalo také boj proti chudobě, což je tedy první úkol v této oblasti. Jaký vy na to máte názor? A jste připraven případně o tomto diskutovat? S naším výborem předtím, než byste v této otázce rozhodl. Thank you. Thank you very... Děkuji. Diskuze o nárůstu klimatických změn a prostředků na boj proti klimatickým změnám možná přichází poněkud později, než bylo zapotřebí. Víceletý finanční rámec totiž už je připraven, je schválen Eh, legislátory a všemi stranami v tomto procesu. Před námi teď stojí konference o klimatických změnách, kde bylo zapotřebí také přednést finanční závazky. Ale když se na to podíváme z pohledu rozvoje, tak 20 rozpočtu na rozvoj, když ho tak nazveme, se zaměřuje na témata související právě s klimatickými změnami. Je tedy v našem dosahu. A mm, jsme tedy v lepší pozici na to, abychom mohli i více než 20 z tohoto rozpočtu rozvojového, nebo tedy um, nástroje na rozpočtovou spolupráci a EDF na to věnovat. To, co potřebujeme, abychom skutečně posílili činnosti zaměřená boj proti klimatickým změnám více souvisí s jinými částmi evropského rozpočtu. A samozřejmě to souvisí také s činnostmi, které nepatří k těm tradičním finančním eh, zdrojům pro eh, klimatické změny. Já bych řekl, že a to, co mě právě teď napadá, je ta skutečnost, že při střednědobé revizi víceletého finančního rámce musíme toto velice důkladně zvážit. Musíme důkladně zvážit, jak se budou financovat prostředky proti klimatickým změnám. A velice rád o tomto povedu dialog s Evropským parlamentem a vaším výborem. Děkuji vám za vaši ochotu o tomto diskutovat s výborem. Eh, eh, my takto rádi budeme postupovat. Já bych chtěl předejít tomu, že že bychom se obstli v absurdní situaci, kdybychom museli nově eh, alokovat zdroje, které už někam byl, byly alokovány. A proto jsem vám položil tuto otázku o vaší eh, ochotě. V jakém eh, duchu tedy chcete postupovat eh, v této situaci ve spolupráci s naším výborem? Yes, indeed, unfortunately. Ano, bohužel. celková, celkové množství závazků a plateb eh, je eh, omezeno. A to nás dovedlo do takové situace, kterou by lidé mohli chápat také jako spor mezi eh, rozvojovými cíly a bojem proti klimatickým změnám. Ale v rámci udržitelného rámce tu žádný konflikt nebo střed není, protože je tu Eh, společný prostor ke společnému působení a klimatické změny jsou důležitým tématem, důležitou součástí rámce udržitelného rozvoje. A proto já eh, se chci účastnit takovýchto diskuzí s parlamentem abychom společně našli co možná nejlepší řešení v rámci mezí, které bohužel máme eh, ve stávajícím víceletém rámci. Děkuji vám, pane Kerenci, jako děkuji vám, pane Mimico. Jako další paní Sanchez Caldente. I buenas tardes. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji dobrý večer. Politická soudržnost pro oblast eh, rozvoje je velice důležitá a musí to tedy být ve všech politikách Evropské unie a musí se to uplatňovat zejména na rozvojové země a na jejich eh, lidi, protože pokud to nebudeme podporovat, tak všechny ty politické koncepce vlastně budou mít ve výsledku ty, kteří eh, jak si vyhrají a ti, kteří prohrají a nakonec se pouze zvětší ještě ty rozdíly a nerovnosti. Komise musí garantovat to, že jejich politické koncepce budou soudržné. Už jste o tom vlastně sám hovořil Dovolte mi otázku. Domníváte se, že předseda komise by měl hrát hlavní roli, měl by mít určitou roli arbitra a že by tedy měl dohlížet na konsistenci všech politických koncepcí těch, které navrhují jednotliví komisaři? Ano. Musí existovat soudržnost politických koncepcí jednotlivých komisařů, komise, ale také soudržnost všech eh, tří pilířů, to znamená, musí zde být eh, ekonomický, sociální i environmentální pilíř rozvojové politiky. Nesmíme opomíjet ani jeden z těchto pilířů, pokud chceme co nejlépe řešit takové problémy, jako je chudoba, pokud chceme snížit chudobu, v rozvojových zemích. Důležité je to, že chudoba může být vymícena jedině tehdy, pokud zde opravdu bude existovat soudržný přístup eh, všech, mezi, všemi, mezi všemi těmi třemi pilíři, protože zde bude udržitelná ekonomika a ta může snížit nerovnosti země, mm, i země, kde existuje ekonomický růst, tak tam někde bývá mnohem eh, více chudších lidí, takže je důležité, aby tam byl nejenom hospodářský růst, ale aby tam byly i ty další dva pilíře. A co se týče soudržnosti politik mezi jednotlivými komisaři, souhlasím. Eh, nově zvolený předseda komise přinesl také novou metodu práce, kterou představil Evropskému parlamentu. A myslím si, že tato metoda pana předsedy Junkra zaručuje to, že zde bude soudržnější vnější politika, která bude brát v úvahu všechny potřeby politiky rozvoje a také zájem všech eh, eh, partnerů o splnění těch cílů udržitelného rozvoje. Děkuji. A ještě mi dovolte doplnit si otázku, která je v podobném duchu. Jaké mechanismy budete navrhovat, eh, aby eh, mohly, abyste mohli být eh, vlastně předkládány žádosti ze strany třeba podnikatelské sféry nebo občanské sféry, jaké metody pro žádosti, pro podání žádostí. Ano, musíme zde být otevření a transparentní, je to postup, kterému, na, eh, kterému věnujeme mnoho pozornosti a myslím si, že je to velice důležité právě pro politiku rozvoje, zejména ve spolupráci v oblasti rozvoje, kde existují tisíce projektů, je tam celá řada nevládních organizací, organizací občanské společnosti, mohou tam být místní orgány, místní samozprávy, celá řada dalších aktérů a spolupracovníků. A je zde tedy vždy dobrý důvod toho, aby byly ty projekty dobře monitorovány. A také již existují takové mechanismy, i možnosti toho, že lze také podat stížnost nebo možnosti toho, jak lze upozornit na nějaké problematické projekty nebo na problematické provádění nějakého projektu. Ale myslím si, že obecně mohu říci, že stávající chybovost, jak se tomu říká, je asi 2 až 3 takže není to tak nízké, ale minimálně tedy 97 procent našich projektů, které se provádí opravdu ve velice rizikových, v těch nejrizikovějších a nejnebezpečnějších eh, zemích světa, tak tyto projekty jsou transparentní a přinášejí také takové výsledky, které jsou v souladu s našimi cíly rozvojové politiky. Děkuji. A nyní za zelené paní Hautala. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane kandidáte, samozřejmě je jasné, že chcete, aby i podnikatelská sféra a podniky se také mm, podílely na té udržitelnosti, aby k tomu přispívali. Myslíte si, že by bylo dobré třeba, abyste byla závazná pravidla na společenskou odpovědnost firm, abychom tedy v budoucnu měli méně zpráv třeba o tom, jak, eh, jaké jsou třeba hrozné politování, hodné podmínky třeba textilních pracovníků v rozvojových zemích, nebo aby bylo méně zpráv o osudu dětí, aby děti měly lepší eh, možnosti ovlivnit svůj osud. A co eh, pokusíte, anebo se rozhodnete spíš o určitou, určitý systém autoregulace, než o nějaký ten závazný um, systém pravidel. A jak se pokusíte tato pravidla eh, začlenit do agendy na období po roce 2015? Děkuji za dotaz. Úloha soukromého sektoru je stále důležitější v tom, jak eh, ještě zlepšovat rozvojové politiky v partnerských zemích. Ale jsou, tito partneři jsou důležití i pro naše programy. Účastní se programů jsou důležití i pro financování rozvojové pomoci. A to také stále vyžaduje více společenské odpovědnosti firm a je zde stále více takových akcí, které s tím souvisí. Firmy se snaží nebo je tedy důležité, aby ta, eh, ty akce v oblasti společenské odpovědnosti firm byly co nejtransparentnější, aby byly co nejsoudržnější. Nyní máme zde například iniciativu, která se týká tzv. konfliktních minerálů, dále je zde akce, která se týká tzv. konfliktních eh, diamantů, pak je také iniciativa, která existuje v oblasti eh, těžby dřeva. A já se také zamyslím co nejdříve nad tím, jak zlepšit i odpovědnost eh, soukromého sektoru právě v odvětví eh, textilního, abychom také chránili práva lidí, práva dětí, konkrétně v tomto eh, textilním odvětví. Zcela jistě se se, se setkám i se zástupci právě výboru DV, až nadejde ten čas na to, abychom to řešili. Musím říci, že zatím veškeré tyto akce jsou na té dobrovolné úrovni a myslím si, že potřebujeme určitou dobu eh, k tomu, abychom ohodnotili výsledky této dobrovolné fáze, tohoto dobrovolného přístupu soukromého sektoru a pak se můžeme roz, teprve rozhodnout, zda eh, se vydat tou cestou závazných právních předpisů, které by vlastně u těch firm vynutily tu společenskou odpovědnost, kterou mají jako firmy. Děkuji. A ještě, co by doplňující otázku? Vím, že vy máte zkušenosti nebo praxi z obchodu, což je také velice důležité pro vaše portfolio. Eh, co byste dělal s bilaterálními investičními dohodami, aby jsme zabránili takovým věcem, jako je třeba zabírání půdy nebo um, oslabování práv místních eh, lidí, eh, zejména tedy v těch oblastech, kam do rozvojových zemí přichází investoři. Takže domníváte se, že by tyto bilaterální dohody o investicích eh, třeba měly být přísnější v těchto ohledech? Naše rozvojová politika a programy rozvojové politiky už teď jsou orientovány na to, aby eh, usnadňovaly investice a inkluzi a budou tomu činit i v budoucnu. A zejména se chtějí soustředit na malé a střední podniky a na drobné podnikání, eh, které eh, jsou v těch rozvojových zemích. V této souvislosti bych se chtěl zavázat k tomu, abychom prohloubili programy, které pomohou k lepší zprávě věcí veřejných a které umožní například lépe vymáhat vlastnická práva a musí tam také být například to, aby drobní vlastníci půdy měli svá vlastnická práva a aby to a vlastně aby tím silnějším nebyly ty velké firmy, které vlastně zabírají půdu. Čili Hmm. Měli bychom nejprve pomáhat eh, inkluzi a eh, té úrovni drobných a středních podniků, zejména v zemědělství v těchto zemích, a neměli bychom pomáhat těm velkým firmám, které eh, pro své investice zabírají půdu. Děkuji, pane Korao, za EFDD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mezinárodní obchod je oblastí, ve které koherence je věcí, které zapotřebí mít na paměti při vícestranných a dvoustranných dohodách, protože ty měly brutální dopad na rozvojové země. Úzká spolupráce komisaře eh, pro obchod je zásadní proto, aby obchod sám napomáhal udržitelnému globálnímu rozvoji a to tak, aby se respektoval právě princip koherentnosti. Máte za to, že zapotřebí jednat aktivní účastí na vyjednávání obchodních dohod se třetími státy? Pokud ano, jak se jich chcete účastnit nebo zasahovat do multilaterálního vyjednávání? Jaká opatření nebo mechanizmy chcete využít, abyste zajistil, že obchodní politiky budou zajišťovat udržitelný rozvoj v rozvojových zemích? a nebudou je ještě dále poškozovat. Souvislost mezi rozvojem a obchodem je jednou z nejvýznamnějších, jedním z nejvýznamnějších prvků kon, koherence v rozvojové politice. V koordinačním schématu, tak jak bylo vybudováno a který následně chceme rozvít v skutečném životě, jakmile komise začne fungovat, plně, tak eh, tato koordinace by nám měla pomáhat, eh, abychom tímto straným pohledem se dívali také na vyjednávání o obchodu a na obchodní otázky související s rozvojovým kontextem. Komisař pro obchod eh, bude součástí té skupiny komisařů, stejně jako komisař pro rozvoj, kteří se budou zabývat vnějšími vztahy v komisi. Takže od nynějška myslím, že bude mnohem snadnější a já o to budu velice usilovat, aby zájmy rozvoje eh, v rámci vyjednávání o obchodu, ať, ať už je to například eh, v programu eh, Doha, tak z evropské strany musíme přicházet s evropským mandátem hned v čele. A já to vidím tak, že eh, dohoda o hospodářském partnerství, která se ještě vyjednává, by také měla mít zakotvenou tuto koherentnost mezi obchodem a rozvojem při vyjednávání. Děkuji. Teď konkrétnější otázka ohledně konkrétním vyjednávání TTP. To je největší bilaterální obchodní e, dohoda e, v dějinách. Nepochybně bude mít obrovský dopad na globální pravidla obchodu a na ekonomiku také rozvojových e, států. Takovéto dohody mohou být nevýhodou nebo na překážku v rozvoji těchto zemí. Měli bychom to chápat, nebo jak, jak si naložit, aby to spíš než zbraň, aby to bylo dobrým nástrojem pro tyto země. Děkuji. Eh, vyjednávání TTIP jsou především eh, vyjednávání mezi dvěma obchodními partnery. Ano, je pravda, že mezi těmi dvěma největšími. A bude to mít obrovský dopad na obchodní a investiční vztahy mezi oběma stranami. Jejich dopad se také může reflektovat eh, v kontextu rozvojových zemů, ne formálně, ne v právních termínech, protože se jedná o bi- bilaterální dohodu, která ve svém účinku je omezena na ty eh, kontrahující strany. Nicméně jako komisař pro rozvoj eh, Eh, usiluji o to, abych a, a budu tedy součástí toho vyjednávacího týmu a budu vždy monitorovat, jaký dopad by jakýkoliv aspekt dohody TTIP mohl mít na eh, rozvoje nebo na, na rozvoj v rozvojích zemích. Já bych tedy měl jak si eh, dohlížet eh, na to, zaručit to, že takováto dohoda, jako je TTIP, eh, nespůsobí nějaký další dopad na rozvojovou spolupráci nebo na cíle udržitelného rozvoje. Děkuji vám mnohokrát, pane Korao. Tímto bylo ukončeno naše první kolo. Následuje druhé kolo dotazů, které bude obnášet tři minutové sekvence. Nebudou tedy žádné dodatečné dotazy. Naši první dva řečníci jsou z výboru, které byly pozvány na dnešní večer. Za výboru pro zahraniční záležitost promluví pana Andrej Plenkovič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych zde přivítal eh, pane, pana kandidáta na komisaře Mimicu, který je Já jsem rád, že mám příležitost eh, položit eh, takto otázku. Eh, otázka, která byla položena po také mm, je na vás a je ve vaší kompetenci. Nyní, poté, co tedy co byl eh, jmenován náš vrcholový kandidát, pan Juncker. Myslím, že politika může být zajímavější. Pan eh, Juncker eh, založil tento úkol, aby aby se, s vnějšími, aby se vnějšími záležitostmi zabývala paní Mogherina. Jaké aspekty vnější politiky Eh, jak k ním chcete přispívat? Eh, vy jak chcete jednat například v situaci, která se týká syrské krize, irácké krize a podobně, ehm, situaci s ISIS a jak vidíte situaci v Libii? Děkuji vám za tuto velice důležitou otázku. Souvislost mezi eh, společnou zahraniční politikou a dalšími politikami, rozvojovou politikou nelze rozbít. Tyto politiky sami o sobě eh, nemohou dobře fungovat oddělené. Co se týče obecného bezpečnostního rámce, musíme říci, že eh, bez bezpečnosti nelze mít rozvoj dlouhodobě a naopak země, které jsou eh, stiženy konfliktem, Eh, tak v nich je chudoba 20, o 20 vyšší než tam, kde se nekoná žádný konflikt. A proto eh, komise mm, takto koordinuje úsilí Eh, také společně s vysokou představitelkou a s komisařem pro eh, rozvoj eh, musí úzce spolupracovat. Tato spolupráce je velice důležitá. Potřebujeme reagovat společně v Evropské unii tak, abychom mohli řešit situaci v těchto krizových oblastech. Evropa často se odstla v takové situaci, kdy reagovala teprve, když nějaká situace nastala. A já jsem přesvědčen, že je zapotřebí si připravit koordinovanou eh, reakci ohledně mm, bezpečnosti a vnějších činností a také potřebuje mít eh, připravenou eh, humanitární reakci, kde je toho zapotřebí, a také rozvojovou pomoc, což je poslední tedy mm, způsob pomoci, jak zaručit stabilitu na komisi je takto zapotřebí spolupracovat, abychom dosáhli patřičné reakce na krizi. Na základě takovéhoto koordinovaného působení v oblasti rozvoje a bezpečnosti pak dosáhneme skutečných výsledků. Děkuji paní Rodriguez Pinheiro z výboru INTA pro mezinárodní obchod. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane kandidáte Mimico, především bych se rád, bych ráda omluvila našeho předsedu Ferlangena, který bohužel eh, se nemohl zúčastnit tohoto zasedání, protože eh, předseda schůzi koordinátorů, kteří hodnotí slyšení s paní Malmström. A proto já teď předkládám tuto otázku, tak jak byla stanovena eh, politickými skupinami v našem výboru. víte, v roce 2012 komise přijala sdělení o eh, obchodu eh, růstu a rozvoji s cílem přizpůsobit patřičné politiky tak, aby, Evrop- aby celosvětová politika mm, se řídila nebo nasměrovala jinými cíly. Komise eh,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 finanční eh, možnosti a další eh, prvky tak, aby pomáhala rozvojovým zemím. Konkrétní otázka zní, jak vy můžete zhodnotit eh, efektivitu tohoto pohledu a kdybyste byl potvrzen jako komisař, nadále byste pokračoval tímto směrem a jaká nová opatření byste vytvořil, aby se překonaly rozdíly mezi rozvojovými státy, ale i mezi nimi navzájem? Uh, Předtím, než byly dohodnuty uh, cíle udržitelného rozvoje, Evropská unie a Evropská komise nově začala zaměřovat své politiky s ohledem na udržitelné cíle, včetně více důrazu na obchodní aspekty rozvojových politik. V tomto kontextu nyní přispíváme mnohem silněji k rozvoji eh, dopadu obchodu na rozvojovou situaci v jednotlivých státech. Ehm, vytvořili jsme tento eh, postup eh, partnerství mezi sebou navzájem. Jednostranné obchodní preference tak jak vznikly i v rámci VTO, ztrácely na významu. A jsou nyní nahrazovány našimi obchodními a hospodářskými ustanoveními s partnerskými státy. Samozřejmě, že musíme brát ohled na individuální slabé stránky rozvojových států. A proto uchováváme určité prvky toho preferenčního nebo jednostranného preferenčního eh, postoje. To je součástí naší eh, obchodní politiky. Nicméně já bych eh, raději volil koherentnější postup který nás povede do takové situace, kdy rozvoj v rozvojových zemích bude podporován mm, různými eh, usnadněními obchodu, například A for Trade a dalšími. Děkuji. Děkuji k oběma výborům a nyní přicházíme řečníkům za politické skupiny. A jako první pan Rybik za EPP. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Mě by zajímalo, jakožto zpravodaje pro rozpočet na rok 2015, jak budete reagovat na chybějící platby. Víte, že jsme přijali mnoho závazků, také v souvislosti s rozvojem a <clears throat> peníze přitom na ně nejsou. Eh, zejména krácení v oblasti administrativních položek a také Evropská eh, rada žádala 1% eh, ročně při celkovém zmenšení rozpočtu o 4% do roku 2020. Jak tedy budete se stavět k těmto škrtům jak eh, je chcete kompenzovat, poněvadž ono jde vlastně ve skutečnosti o to, a to už to tady bylo řečeno, že má být posílená spolupráce s privátním sektorem a to se týká zejména malých a středních podniků. Eh, ty je třeba posílit, ty chcete posilovat, takže jak toho chcete dosáhnout? Ano, Problém, eh, který se eh, týká eh, plateb, těch platebních kreditů pro naše rozvojové programy, tak ty problémy jsou enormní. My v současné době de facto uzavíráme účty, protože de facto už někdy od října nebo od listopadu už nebudou dispozici další prostředky pro rozvojové platby. Já samozřejmě chápu, jak negativně to může postihnout příjemce, ale také realizační organizace, zejména nevládní organizace, které eh, do velké části spolehají na tyto projekty. Celkově se zdá, že letos nám bude chybět víc než 730 milionů eur, protože máme tady ještě stále eh, platby z loňského roku, které eh, nebyly splaceny včas a ty se započítávají do letošních stropů. Příští rok to bude podobné. Opět budeme mít nepoměr mezi závazky a platbami a e, tady ten rozdíl může dosáhnout až 300 e, milionů eur pouze v těch rozvojových programech. No, co s tím? My jsme udělali všechno to, co jak si hospodáři mohou udělat. Prostě spoždujeme platby, upřednostňujeme určité platby na okor jiných, zejména ty uh, pro ty nejchudší. No a spoleháme se na politické kroky eh, a hledáme to, jak nejlépe se popasovat s tímto problémem eh, v rozpočtu na příští rok. A pokud se týče blížícího eh, se přeskumu v poločase, tak to je vlastně okamžik, kdy se tím bude muset zabývat parlament, rada, ale také komise. Děkuji pan Gero Salom za socialisty a demokraty. Děkuji, pane Mimico. Příští rok nás jako Unii čeká taková výzva. My jako Unie budeme Eh, muset prokázat, že jsme skutečně avantgardou utváření budoucnosti lidstva. Eh, v, bude se týkat, eh, konference o klimatických změnách. My budeme potřebovat na všechny ty úkoly více zdrojů a nové zdroje. A já se ptám, budete vyvíjet tlak na členské země, aby zavedli transakční daň a aby část výnosů z této daně šlo na, šly na rozvojovou politiku. příštím roce se odehraje také Světový finanční summit v Addis Abebě a to bude o trash fundech, o e, prodejích a o dalších aspektech, ke kterým se parlament už vyjadřoval ta daň z finančních transakcí, to je jedna z důležitých prvků, nebo také jedna z možností, jak navýšit finanční kapacity členských států a Evropské unie. Z toho důvodu je zde návrh, je zde iniciativa, která má hovořit o nařízení o daní z finančních transakcí. Komisař, komise již navrhla a tento návrh je takovým dobrým základem, aby se takto pokračovalo. A co se týče mého názoru, tak si myslím, že tento návrh musí být co nejkomplexnější. Musí zahrnovat co nejvíce členských států. E, zatím je tam asi 11 členských států, takže je důležité, aby co nejvíce členských států se do toho zapojilo. Já se na to dívám i z takového širšího pohledu, Eh, mohlo by to umožnit členským státům to, aby dosáhli eh, toho závazku, který je 0,7 a, a to snadnějším způsobem. Protože členské státy byste měly jednodušší způsoby financování prospělo by to i těm eh, zemím, příjemcům. Protože ta daň z finančních transakcí, to je jeden aspekt, ale pak jste také neplacení daní. Pokud se podíváme eh, na tento problém v Evropě, pokud bychom tento problém vyřešili a je to asi tisíc, více než tisíc miliard eur každý rok, které vlastně nejsou na zaplacené na daních. Takže pokud bychom tyto prostředky získali, tak bychom našli mnohem lepší finanční kapacity, třeba na politiku rozvoje. A um, pokud by i ty země, ty země přijímající země zlepšily svou uh, eh, zprávu, finanční zprávu i uh, Eh, obecnou politickou zprávu, tak eh, by to vlastně prospělo i jim a celkově by to přispělo do toho ranečku té pomoci rozvoji. Děkuji. Nyní pan Luka za ICR, za EC, EKR. Eh, pane kandidáte na komisaře, já bych se vás rád zeptal na otázku, která se týká zprávy o podpoře eh, trvalého a udržitelného růstu eh, ve rozvojových zemích. My jsme takovou zprávu schválili a jak vy chcete nyní eh, vytvořit eh, strategii na naplňování cílů této zprávy a zajímalo by mě, zda chcete zde mít eh, určitou rozpočtovou položku, rozpočtový titul, které eh, budou podporovat například vlastnická práva a podobně v rozvojových zemích, a mm, pokud ano, jak to chcete financovat vzhledem k problémům, které jste nyní také naznačil? A bude to znamenat škrty v jiných projektech a pokud ano, ve kterých? Děkuji. Obecně se k tomu stavím tak, že návrhy a iniciativy z Evropského parlamentu a jeho výboru DEVE, který se týká strategického dialogu a rozvojový programu, tak to jsou závažné iniciativy, které je třeba respektovat. Pokud se týče operačních programů pro konkrétní projekty v rozvojových zemí, tak tady se postarám o to, aby tom počtu projektů byly také zahrnuty specializované aktivity na zvýšení či zlepšení podmínek nájmu půdy a vlastnických práv v zemědělství. Já už jsem vysvětlil svůj přístup v tom smyslu, že musí jít o evropský příspěvek finančnímu a ekonomickému růstu malých a středních podniků, to znamená jednotlivých farmářů v rozvojem světě a nikoli eh, příspěvky, které by pomohly zabírání eh, velkých eh, rozloh půdy tam, kde jsou nejasné vlastnické vztahy, což se děje v mnohých mrzových eh, eh, zemích. Naším cílem a naše kroky jsou naprosto v souladu s návrhy Evropského parlamentu, čili co nejvíce konkrétních programů, které malým zemědělcům napomohou vybudovat ekonomiku, která bude dostatečně odolná v daném ekonomickém prostředí a která jim umožně, umožní rozvíjet eh, své eh, podniky, včetně tedy získávání vlastnických práv. Děkuji. Nyní pan Vajrinen za ALDE. Paní předsedající, mám eh, otázku, která se týká transatlantického rozvoje, spolupráce a politika, politiky, které se dotýkám. Tato posílená politická spolupráce eh, byla zahájena eh, koncem roku 2009 na summitu EU-USA. Mě by zajímalo, eh, zda se nám podařilo z toho vyvodit nějaké výhody a jak s tím chcete zacházet nadále. Děkuji. Já už jsem eh, v úvodním proslovu řekl, že je třeba lepší koordinace mezi evropskými dárci a zatím jsem se příliš nedostal ke koordinační roli, kterou musíme rozvíjet ve spolupráci s jinými dárci, zejména Spojenými státy. Dárcovská koordinace přes Atlantik může vést k tomu nejlepšímu možnému efektu v společném příspěvku k rozvoji světa. Protože celkem Evropa a Spojené státy se eh, na rozvoje pomoci podílejí 80%. Eh, pokud vím, tak eh, eh, součástí tam byla iniciativa o lepší koordinaci dárců a to je třeba posílit a je třeba tam dát konkrétnější podobu a já určitě se zavazuji k tomu, aby eh, právě koordinace, koordinace dárcovské úsilí byla jedna z mých hlavních eh, priorit. Čili myslím si, že zejména ta koordinace transatlantická, eh, to budu mít určitě často na programu. A opět budu velice rád naslouchat vašim příspěvkům. Děkuji, pan Krysogonos za eh, skupinu GUE. Opět také sedí za vámi. Děkuji. V roce 2001 se členské státy organizace OSN dohodly, že do roku 2015 dosáhnou splnění osmi rozvojových cílů tisíciletí, jak je nazvali. Ale v těch nejzásadnějších oblastech což je životní prostředí, udržitelnost eh, životního prostředí a také eh, je zde cíl eh, zastavit úbytek biologické rozmanitosti a v těchto oblastech nevidíme žádný pokrok a dokonce vidíme, že emise CO2 se celosvětově zvýšily o 46% v porovnání s hladinami v 90. letech a stále více rostlinných a živočišných druhů mizí z planety. Ehm, nyní se tedy chystají nová jednání o tom v rámci na období po roce 2015 a chci se zeptat, eh, co hodláte učinit za účelem, aby 21. století se nestalo stoletím dezertifikace? Ano, Zcela jistě jedna nebo některé z těch věcí, které zůstaly nedodělané z těch rozvojových cílů tisíciletí, je právě oblast životního prostředí. Je to velice nešťastné a týká se to i oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti. Právě Eh, rozvojové cíle tisíciletí se snažily identifikovat eh, i, i tyto problémy, eh, byť byly soustředěné na ekonomické oblasti. Na konferenci Rio plus 20 se um, hovořilo o tom, že ty cíle se musí soustředit více právě na udržitelný rozvoj, který bude mít ty tři pilíře udržitelného rozvoje. A teď jsme právě ve chvíli, kdy se musíme zamyslet nad tím, jak budeme chránit eh, biologickou rozmanitost, jak eh, brát v úvahu veškeré otázky, které se týkají ochrany životního prostředí a jak tyto otázky začlenit do všech eh, rozvojových politických koncepcí. Musíme uchovat synergii a soudržnost všech tří koncepcí udržitelnosti to znamená ekonomická, sociální i environmentální udržitelnost. Myslím si, že co se týče biodiverzity, tak můžeme říci, že celá řada eh, rostlinných a živočišných druhů jsou v ohrožení, dokonce i půda je ohrožena a mm, Evropa se musí, musí nejenom reagovat, na určité problémy, ale musí sama při, přinášet různé iniciativy, například na ochranu volně žijících zvířat. A mm, tyto akce musí být také v popředí veškerého úsilí o udržitelnost, takže touto cestou bychom se měli vydat. Děkuji. Nyní paní Houbuk za zelené iniciativa zemí G8 na novou alianci v rozvojové spolupráci směřuje k tomu, aby se zvýšila produktivita v Africe. Domácí i zahraniční investice v privátním sektoru se mají podporovat a mají se podporovat také nové technologie. 60 Afričanů eh, pracuje eh, v zemědělské malovýrobě na venkově a také 70% eh, z těch, kdo trpí hladem, žijí právě na venkově. V mnoha rozvojových programech EU je právě toto prioritou. Eh, chcete zajistit v rámci strategie G8, aby tyto naše investice Eh, šly především ve prospěch malorolníkům, aby se podporovaly ekologické zemědělské metody, jak je to požadováno v rezolucích a aby byly chráněny, aby byla chráněna práva malorolníků, zejména pokud se týče přístupu k zemědělské půdě, ale také k čisté vodě, případně práva na zacházení s osivem, eh, protože tady dochází k eh, různým výměnným obchodům, eh, které se nepodřizují běžnému právu. Děkuji vám. Je skutečně pravda, že zaměření na nejdůležitější sektory udržitelného rozvoje v rozvém světě je součástí obecné rozvojové politiky v EU. My jsme eh, toto zavedli eh, v rámci agendy pro změnu ještě předtím, než byly vyjednány udržitelné rozvojové cíle. Tím se dostáváme k situaci, v níž velmi spoléháme na společné programy eh, rezortní spolu s našimi partnerskými zeměmi. Přičemž výběr těch eh, sektorů je na jejich straně. Toto je systém, který funguje v mnoha partnerských zemí, které si zvolili udržitelné zemědělství, zajištění potravin a výživy za své hlavní rozvojové cíle. A všude tam, kde tomu tak je, musíme mít dostatek prostředků a kvalitních programů, které umožní malorolníkům zvýšit produktivitu a zvýšit jejich eh, potenciál eh, v přispívání k vymicování chudoby a podvýživy. Eh, je to méně výrazné než třeba zásobování vodou, poněvadž tyto priority si stanovilo méně zemí ale budeme mít také regionální a tematické programy, které také se budou zabývat těmito odvětovými problémy. Děkuji. Nyní pan Castaldo EFDD. Děkuji. Řízení je důležitým nástrojem pro udržitelný inkluzivní rozvoj, zejména tam, kde eh, docházelo k konfliktu, tedy v té postkonfliktní situaci nebo v křehkých zemích. Potřebujeme to pro každý eh, partnerský stát, nejen kvůli snižování korupce, ale proto, aby byly také eh, sociálně sdílené a respektované eh, principy. A potřebujeme také rovnější rozdělování bohatství mezi jednotlivé, mezi jednotlivé společenské skupiny. Je zapotřebí respektovat svobodu projevu, nezávislost soudnictví a to někdy bývají zapeklité otázky s partnerskými státy. Eh, politický eh, dialog v této eh, oblasti lidských práv a podobně nebyl vždy hm, chápan jako povinný. Je zapotřebí posit o spolupráci prostřednictvím změn, ale málo kdy došlo k pozastavení takovýchto vztahů. Jak chcete jednat v takovéto souvislosti? Chcete jako nový komisař se choval flexibilně a e, nebo budete používat e, kondicionalitu? Chcete mít monitorovací program ohledně chránění práv? E, děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Evropská komise zavedla více než kterýkoliv jiný dárce, pokud tak mohu říci, tuto podmíněnost, kondicionalitu ohledně správného řízení, rozvoje právního státu a eh, ochrany lidských práv u příjemcovských zemí. Je to součást eh, toho balíčku spolupráce a politického dialogu s partnerskými státy. V tomto aspektu jsme skutečně na vedoucí pozici. A já učiním eh, vše, co je v mých silách, abychom dosáhli společného evropského stanoviska, což eh, zesnatní podstatným způsobem eh, přidnes toto téma na mezinárodní konferenci dárců. Toto téma jako společný přístup a společný cíl ze strany dárcovského společenství. Co se týče konkrétní činnosti ohledně kondicionality, nepochybně se budu řídit tím postupem, který vyplývá z dosavadní dohody, zejména z dohody v Kotonu. Měli bychom být připravenější aktivovat politický dialog a článek 8 dohody z Kotonu. Už zde bylo několik dobrých příkladů v tomto směru. Politický dialog tak to dosáhl změny a přesvědčil příjemcovské země k tomu, aby eh, stáhly eh, některé eh, zákony v Ugandě nebo v Nigerii ohledně LBGT a podobně. Dalším krokem je potom pozastavení pomoci podle článku 96 ale to vyžaduje větší, hlubší bilaterální diskuzi také s Evropským parlamentem, abychom eh, připravili tu správnou, nejlepší reakci politiky, abychom byli schopni poskytovat asistenci nepřímo eh, přes vládní eh, kanály, ale přímo k těm, kdo tuto pomoc a asistenci potřebují. Děkuji, pan Jansen za nezařazené. Pane, paní předsedkyně, děkuji. Léky eh, a stejně tak i eh, pomoc rozvojová mohou mít eh, vedlejší účinky a ty mohou být horší než to, jak pomáhají. Je tu také možnost, že tato, mm, toto léčivo eh, může být využito špatně i v případě léčiva nazývaného rozvojovou pomocí. Například vytvoří se takové tunely, eh, v rámci rozvoje pomoci, ve kterých následně se eh, transportují rakety. Jak chcete zabránit tomuto zneužívání rozvojové pomoci? Uh, Vše, co činíme v rozvojové spolupráci a v jejím rámci a při našich kontaktech, je zaměřeno na to, abychom předešli závislosti příjemcovské země. Proto to jsou tedy cíle eh, rozvoj, eh, udržitelného rozvoje. V naší agendě pro změnu se zaměřujeme na partnerství, na rozvojové partnerství mezi dárci a příjemci. Chceme přerušit to staré pouto mezi dárci nebo charitami a příjemci. A daří se nám se stát rozvojovými partnery s rozvojovými státy což také vyžaduje jejich přispění, jejich input, lepší zprávu a řízení jejich zdrojů. Lepší monitorování z naší strany to vyžaduje. Abychom lépe věděli, jak využívají rozvojové prostředky. To tedy jsou postupy, které spolu souvisejí a my bychom nadále měli posilovat efektivitu finančních prostředků, které poskytujeme. Neměli bychom se zaměřovat na množství eh, těch prostředků, které jsou dány rozvojovému světu, ale spíše stále více se zaměřovat na kvalitativní aspekty, na efektivitu využití prostředků zaměřených na spolupráci s našimi partnery. V tomto kontextu vám mohu zaručit, že monitorování nebo využití eh, mm, těchto prostředků bude takto eh, chápáno. Děkuji. Jako další paní Záborská EPP. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ve e, vašem e, prohlášení ohledně e, pomoci rozvoji Evropská komise také schválila 20 rozpočtu, které mají být věnovány sociálním základním službám a střednímu vzdělávání. Tyto horizontální aspekty jsou velice důležité pro e, výbor pro rozvoj. Nicméně nedávno v průběhu strategického dialogu pan komisař Pibalks se zmiňoval o 20%, e, e, které mají být zaměřeny na sociální inkluzi a lidský rozvoj což je mnohem širší pojem. Pane komisaři nebo pane mm, kandidáte na komisaře, můžete nám prosím objasnit, jak Evropská komise z, chce zajistit, že 20 rozpočtu bude využita skutečně na ty základní sociální e, e, služby a e, sekundární vzdělávání, tak jak to původně bylo stanoveno? Děkuji vám za tento dotaz. Diskuze o skutečné podstatě, o, o skutečném obsahu toho 20% cíle zaměřeného na sociální služby byla znamenala dlouhou diskuzi mezi komisí, eh, parlamentem a tedy vaším výborem. A já bych eh, chtěl, aby se v této diskuzi nadále pokračovalo. Od prvopočátku bylo zjevné, že parlament vidí věci tak, že 20 na sociální služby znamená tedy ty základní sociální služby. A to sekundární vzdělávání. V tomto kontextu lze dosáhnout eh, tohoto cíle v rámci finančního rámce. Třeba, že to není snadný cíl. Nicméně mohu eh, se zavázat k tomu, že učiním vše, co v mých silách, abych tuto otázku eh, vyřešil a aby rozvojové finanční prostředky byly pokryty tou nebo tedy 20% eh, část jich byla věnovaná sociální služby a sekundární vzdělávání. Děkuji. Pan Silva Pereira za socialisté demokraty. Senhor komisario. Děkuji vám. Eh, pane Vico, eh, já bych měl pro vás dvě otázky. Ta první možná bude znít trošku zvláštně. Jakým komisařem chcete být, se ptám. My jsme hodně hovořili o konsistentnosti politik, což je velmi důležité pro úspěch rozvojové politiky. Nicméně mě by zajímalo, souhlasil byste, souhlasil byste s tím, že možná máte v komisi mnoho koordinačních struktur a e, různých e, sporů, čili my potřebujeme mít komise, komisaře, který bude silný a bude schopný leco vybojovat v rámci komise. Budete takovým komisařem? A druhá otázka, imigrační politika. Opět, konsistentnost je velice důležitá. Evropa může mít eh, integrovanou politiku pouze tehdy, když eh, bude spolupracovat se zeměm původu. Čili mě by zajímalo, jak můžete eh, nás ujistit o tom, že budeme mít o takovou optimalizovanou politiku v oblasti imigrace. Děkuji vám koordinovaná či koherentní politika nové komise, jak to vysvětlil a sepsal eh, předseda této budoucí komise, tak to není o nějaké hierarchii eh, mezi komisaři. Tady jde o to, abychom všichni mohli vnášet do věci naše vlastní pohledy, priority a politiky, tak aby ten výsledek byl nakonec skutečně maximálně koherentní. Já chci být politickým komisařem, nikoli komisařem, který eh, prostě bude odkývávat to, co bude dostávat od jiných komisařů či místo předsedu komise a já předpokládám, že tady v, komise, v komisi budou velké debaty třeba s projekčními skupinami a podobně. E, já budu muset v oblasti spotřebitelské politiky spolupracovat s dalšími 12 komisaři a to znamená, že kdykoliv se bude formulovat e, politika už v raných fázích do toho budu muset vnášet eh, právě ten aspekt spotřebitelský. To je moje zkušenost eh, z dřívěžka. A to znamená, že na základě této zkušenosti eh, myslím, že ta rozvojová politika bude hodně o koordinaci a spolupráci, ne o subordinaci. Migrace to je samozřejmě jeden z aspektů eh, této rozvoje politiky. Samozřejmě, že je třeba vytvořit eh, udržitelnou migrační politiku jak v těch zemích původu, tak také u nás. A to tak, aby byla jasně definována legální migrace Evropské unie. No a pak je třeba rozvíjet potenciál členských zemí aby rozvíjeli své společnosti a ekonomiky, aby pomáhali rozvoji společnosti a ekonomik právě v těch eh, zemích původu migrantů. Tam eh, skutečně bude třeba jim nějak eh, pomoci a to pomůže potom také nám, abychom nebyli pod takovým tlakem nelegální migrace jako nyní. Pan Luka za ECR. E. Ich möchte Ihnen ähm, jetzt eine... Já bych eh, tady měl otázku, která se týká středně příjmových zemí. Na posledních 10-15 letech eh, v různých částech světa jsme byli svědky silného hospodářského růstu a celá řada zemí přestala být klasickými rozvojovými zeměmi a e, de facto už 70 zemí e, už není přímo tedy e, příjemci plné evropské rozvojové politiky, ale už jenom částečně. Přesto ovšem stále ještě 73 chudých Eh, žije eh, právě v těchto středně rozvinutých zemích, kde jsou považovány za středně příjmové vrstvy. A jestliže my s nimi nebudeme spolupracovat, tedy s těmito zeměmi v plném eh, rozsahu, tak otázka je, co, co uděláme tedy s těmi středně příjmovými, ale s našimi měřítky chudými eh, lidmi v těchto středně příjmových zemích. Pomůžeme jim nebo necháme je padnout? Děkuji. Eh, to rozlišování podle agendy pro změnu eh, vneslo do věci takové odstupňování a rozlišení na země chudé a středně příjmové a projevuje se to v bilaterálních programech pro tyto země. Máme ovšem také výjimky, kde se uplatňují také další eh, kritéria, kromě těch ekonomických, třeba kritérium eh, křehkosti, eh, kde je E, stále ještě slabá, slabá vláda, jsme kvalitativně slabá a tak dále, nebo e, země e, s velkými sociálními rozdíly. Takže my zde máme ještě výjimky, v rámci nichž se tyto plné rozvojové programy pro některé latinskoamerické i africké země prodlužují. Čili ne, nedochází k prudkému eh, odříznutí od pomoci, jakmile se země celkově eh, přesune na vyšší příjmovou budoveň. Eh, Všem, pokud se týče těch zemí, které jsou skutečně nejchudší, tak tam se je naše pomoc samozřejmě větší pochopitelně i ty středně příjmové země se mohou zapojovat také do regionálních a tematických programů, čili zde si mohou pomoci zejména v oblasti třeba rozvojových programů pro lidská práva a demokracii. A nyní jsou součástí toho nového nástroje partnerství, kde tedy vytváříme eh, nové typy vztahu a pomoci pro tyto takzvané emerging countries. Pan Gören Salde. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k otázce eh, řízení eh, a zprávy rozvojové pomoci a politiky. Na veliké mezinárodní eh, konferenci ohledně období 2015 my jsme vždy hájili evropský postoj v tom smyslu, že při vydávání finančních prostředků, a Evropská unie je hm, hlavní dárce, Evropská unie musí být dostatečně ambiciozní. Já bych rád věděl, kdo udává rytmus v komisi a za to jste e, vy na komisi i v mezinárodním prostředí, protože s vámi rozvojová politika Evropská unie musí mít tvář. Je to tedy vaše tvář, jako uvnitř EU, tak navenek? Můžete mě prosím o tom ujistit? Thank you, thank you very much. Děkuji. Koncepce rozvojové politiky zaměřená na vykořenění chudoby, včetně udržitelného a inkluzivního kontextu, obnáší celou řadu různých prvků, které je zapotřebí začlenit do rozvojového rámce celou řadu aktivit eh, v Evropské unii, eh, takto koordinovat v rámci EU eh, mezi členskými státy. A já už jsem vysvětlil, že bych chtěl uchovat tuto vedoucí úlohu při koordinaci dárcovské asistence členských států, nejen co se týče dosažení toho finančního cíle 0,57 na následující období u, e, cíle, u rozvojových cílů udržitelných, ale i v rámci konkrétních programů, to znamená u toho společného programování, společného plánování s členskými státy. Co se týče politiky Evropské komise obecně, mohu říci, že koherentnost politiky pro rozvoj stojí v čele implementačních prostředků rozvojových eh, cílů, udržitelných rozvojových cílů. Evropská komise není zde jediným hráčem. Měli bychom rozvíjet koordinující prvky, nejen v rámci vnější činnosti a toho projektu tvého týmu zaměřeného na vnější činnosti komise, ale také ve spolupráci s, s komisaři pro energetiku, pro zemědělství, pro klimatické změny a další. Vyžaduje to a e, vysvětluje to e, tu potřebu e, lepší koordinace politiky Evropské unie. Děkuji. Paní Sanchez Caldete Zague. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane kandidáte, jak už jste bylo řečeno, tak jste, jsou zde určité eh, obavy ohledně té nové agendy, ohledně pro ty nové rozvojové země. Nový, eh, váš, váš, předchod, váš předchůdce Ehm, komisař se snažil eh, vyřešit to téma toho, té kombinace těch nástrojů, toho blendingu, ale zde tedy bohužel nejsou žádné konkrétní informace, nejsou zde žádné konkrétní výstupy, takže jak si myslíte, že můžeme zlepšit tu kontrolní kapacitu a myslí, jaký tedy podle vás má být ten způsob informování parlamentu o tom, jak ty projekty probíhají, jaké projekty máme prosazovat a jak také parlament může posuzovat E, tyto projekty, jejich dopad na společnost, na rovnost pohlaví, na ochranu životního prostředí a tak dále. E, děkuji. E, to kombinování nástrojů, takzvaný blending, si myslím, že je dobrá možnost, jak navýšit financování a ty finanční kapacity dárců Eh, ještě více, než eh, kolik činí ta oficiální rozvojová pomoc. Naším úkolem není pouze kompenzovat mm, financování eh, nebo zavádět tam více nástrojů financování, abychom kompenzovali tu oficiální pomoc, ale spíše si myslím, že tato metoda to znamená kombinace těch oficiálních eh, zdrojů pomoce s dalšími eh, zdroji financování, i třeba ze soukromých zdrojů, je zapotřebí eh, právě tehdy, když evropské, právě tehdy, kdy je to důležité, je důležité, abyste byly například poskytovány půjčky, a tento způsob financování je nutný právě eh, k tomu, aby mohly být uvolněny tyto prostředky třeba na půjčky. Takže je zde možnost využít takový pákový efekt, eh, který vlastně může pak zvýšit to množství až 25 násobně. Nejedná se o to, že bychom chtěli Eh, vlastně zvyšovat zisky bank, ale eh, chceme, aby ty zdroje z bank plynuly do těch rozvojových projektů a aby ty banky nastavily takové podmínky, které budou výhodné, například co nejnižší úroky. A já souhlasím, musím přiznat, že souhlasím s tím, že to opravdu vyžaduje velice přísné, velice e, důkladné monitorování a společně eh, s výborem se zapojím do posíleného dialogu, abychom se zamysleli právě nad tím, jak zlepšit kontrolu ze strany parlamentu nad těmi využíváními, těmi kombinovanými finančními nástroji, tím takzvaným blendigem. Děkuji. Teď paní Serčentýny za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla hovořit o společenské odpovědnosti firem. Tento parlament se musí eh, vypořádat s návrhem, který se týká konfliktních minerálek, který vypracoval komisař pro obchod. Je to vlastně schéma autoregulace, dobrovolné seberegulace. Já se vás chci zeptat na to, jak zajistíte, že tento návrh bude mít opravdu dopad v praxi, že to pozitivně ovlivní situaci v těžebních eh, společnostech, v zemích, jako je Demokratická republika Kongo. A musím ještě říci, že generální ředitelství DEFCO a e, zatím bylo velice slabé, zatím ještě neexistují žádné návrhy dalších opatření, takže já bych vás požádala, abyste opravdu teď se do toho vložil a chci se zeptat, jak chcete postupovat, abyste e, zde zvýšil důvěryhodnost této iniciativy. Já jsem si vědom významu toho, že je nutné vést jasnou čáru mezi napomáháním obchodu v rozvojových zemích a mezi financováním napůl legálních různých milicí, eh, rebelských skupin, polovojenských skupin. A v tomto kontextu právě jsou tyto konfliktní minerály velice důležitým prvkem. Komise navrhla dobrovolný režim eh, s tím, že by ty firmy měly eh, vlastní certifikáty, když chtějí vyvážet tyto minerály Teď se to eh, projednává na úrovni parlamentu a rady. Tento návrh komise má také doložku o přeskumu, která hovoří o tom, že za tři roky poté, co eh, vstoupí v platnost toto dobrovolné schéma, Evropská komise přeskoumá, zda tento dobrovolný systém opravdu přináší takový dopad, jaký eh, chceme. této chvíli bych eh, zatím ponechal možnost toho, tomuto dobrovolnému přístupu. Ponechme tomu čas a pak se podívejme, zda to funguje. Zároveň také vidím potřebu hm, toho, jak hm, ještě dalších eh, opatření, je důležité, aby se do tohoto dobrovolného systému zapojovalo co nejvíce firm a co, aby, aby to byly hlavně ty velké firmy. A také potřebujeme dobré monitorovací um, postupy, které nebudou prováděny až po těch třech letech, kdy bude ten přeskum, ale které budou soustavně tyto postupy sledovat. Děkuji. Nyní pan Gilles za skupinu EFDD. Migrace eh, prokazatelně patří k nejdůležitějším problémům v světě. Momentálně eh, pod účinky eh, masové emigrace trpí Malta a podobně máme situaci v Kalé a mm, voliči u nás jsou tím znepokojeni může za ta zejména evropská politika, která táhne eh, imigranty k nám a láká je různými sociálními výdobytky. V Evropské unii Evropská unie eh, Afriku eh, využívá kácení stromů, rybolov a tak dále. Pan Juncker v dopise, který vám zaslal, volá po novém začátku. Souhlasíte s tím, že evropská angažma v Africe eh, ničí místní ekonomiku, která potom vyhání mnohé lidi eh, z Afriky pryč a hledají u nás útočiště. A že je třeba začít novou a férovou kapitolu. Děkuji vám. Já eh, jsem opravdu hodně vzdálen vašemu popisu evropské role a dopadu evropského angažmá na Afriku. My eh, se tam snažíme rozvíjet partnerství. Partnerství, eh, které se stará o jejich vlastní zdroje a které e, naše angažmá tady směřuje k tomu, aby ty zdroje byly využívány, využívány daleko lépe, než jak by to zvládli sami. Ano, máme historické příklady, které se mohou blížit e, vašemu podpisu, popisu situace a důvodu, proč e, lidé migrují z Afriky do Evropy. Ale to eh, určitě eh, není eh, přístup, který by byl jaksi objektivně zdůvodněn. Pouze 20 Afričanů, kteří opouštějí Afriku, zůstávají v Evropě. 80 směřuje jinam, nebo je to migrace uvnitř Afriky. Já eh, samozřejmě bych eh, rád omezoval eh, negativní dopad nelegální migrace, ale ne tak, že bych budoval zeď kolem Evropy, ale spíše bych rád boural zdi v Africe, které stojí v cestě budování udržitelné ekonomiky, která by mohla vést k ekonomickému a sociálnímu povznesení těchto zemí a tudíž eh, migrace eh, vyvolaná ekonomickou situací by tím pádem mohla utichávat. V této souvislosti chci úzce spolupracovat eh, s komisařem odpovědným za migraci, tak abychom zdokonalovali Eh, kontext legální migrace a zlepšovali eh, situaci v Evropě a v Africe. Eh, pane komisaři, prosím, dvejte na čas, poněvadž mám poněkud spoždění. Nyní pan Salvini. Děkuji, pane komisaři. Nehledě na skutečnost, že nezaměstnanost v Evropě předtím, než se budeme způsobuje to, že nejdříve než legální imigrací bychom se měli zabývat nezaměstnaností, Eh, já bych se, já by, mám na mysli princip pomáhejme jim u nich eh, doma. V severní Africe bychom měli využívat tyto prostředky. Jak chcete ověřit, že skutečně pomáháme těmto lidem? Například eh, dohoda o svobodné výměně, svobodném obchodu s Marokem ohledně rybolovu. My tím poškozujeme evropské pracující, ale nepomáháme současně ani malým producentům z Maroka, protože poskytujeme prostředky velkým evropským firmám, které pak takto získají prostředky, aby mohli takto působit v Maroku. Takže já bych nerad, abychom na jedné straně postihovali evropské producenty i e, ty e, v jiných zemích. Děkuji. Všechny naše akce zaměřené na rozvoj se zaměřují na to, abychom pomáhali eh, hospodářskému a sociálnímu rozvoji příjemcovského státu. To znamená, že když dojde například na rybářské dohody, rybolovné dohody, tak, tak je to velká změna v naší rybolovné politice od, od možnosti pro eh, Evropany eh, rybařit eh, v územních vodách v rozvojových států k tomu, že musí při rybolovu současně napomáhat rozvoji těch přiléhajících námoř, nám, přímorských oblastí a jejich udržitelnému rozvoji. To Totež platí i pro naši celkovou koncepci inkluze soukromého sektoru do rozvojového rámce. Naším přispěním, našimi programy a naše eh, operační působení nefinancuje, nepodporuje a neasistuje velkým evropským firmám tom, aby získali prospěch z rozvojové politiky. Nechceme, aby rozvojová politika EU napomáhala obchodním e, činnostem velkých evropských firm v rozvojových státech. Primárně bychom si přáli, aby i oni napomáhali rozvíjení zdrojů rozvojových zemí společně s tamními rybáři, aby takto pracovali, s tamními zemědělci. Děkuji. Pan Vente Pepe. Už eh, desítky let eh, minerály a eh, vzácné diamanty Eh, obchod s nimi v, a, v Jižní Africe, v Kolumbii, Afghánistánu eh, financuje eh, těchto vojenské konflikty a samozřejmě s tím souvisí porušování lidských práv. Zapleteny jsou také firmy z Evropské unie. Evropská komise prezentovala prezentovala eh, návrh, eh, kde eh, by chtěl ten, tento problém řešit. Co chcete dělat to, aby Evropská unie mohla dovážet suroviny z válečných oblastí a jak bude garantováno a monitorováno to, aby si evropské firmy počínaly zodpovědně. Pokud eh, hovoříme o korupci, praní špinavých peněz a eh, jiných způsobech eh, zneužívání rozvojové pomoci v rozvojových zemích, případně také vlastních zdrojů rozvoje které jsou takto zneužívány, tak eh, to je součástí našeho celkového přístupu a akcí, které mají zabránit eh, eh, těmto případům korupce. S příslušnými zeměmi vedeme politický dialog a máme také další formy styku, které se zabývají touto problematikou. Zároveň však se snažíme aby obchod byl udržitelnější a aby výměna zboží byla snadnější, tak aby, dala, aby obchod dal eh, zemím více rozvojových zdrojů. A my musíme rozlišovat eh, nelegální financování, které pochází z nelegálního obchodu s minerály, diamanty se dřevem a dalšími přírodními zdroji rozvojových zemí. Máme už eh, řadu probíhajících iniciativ, eh, monitorujeme programy v rámci politického dialogu, které jsou zde proto, aby eh, to rozpojení legálního usnadňování zdrojů a Eh, nelegálního zneužívání, aby to podporovali, rozlišovali a monitorovali. A do budoucna v tom budeme pokračovat. Budeme se skutečně soustředovat na sledování situace a eh, na prevenci nelegálních činností. Ano, děkuji eh, paní Schlein za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předské, pane kandidáte na komisaře. Bankovní tajemství a vyhýbání se daním eh, je zapotřebí řešit po celém světě. Dochází k finančním ztrátám jimi způsobem a to má dopad zejména na eh, rozvojové státy. Nadnárodní firmy dokážou snadno eh, obcházet daňové úřady v těchto rozvojových státech. Přitom rozvojové státy potřebují finanční prostředky z daní. Ehm, jste proto, aby se zlepšila efektivita v tomto eh, ohledu eh, finančních prostředků využívaných na eh, rozvoj. Potom jsou tu například fora jako G20. I ta konference, která se odehraje příští rok o rozvoji, máte za to, že všechny ty státy, které mají nízké příjmy, mají rovnou úlohu? při té, kdy se vyjednává na globální úrovni o e, ziscích zdaní a podobně? Děkuji. Plně chápu význam, který e, přiřazujete daňovým únikům a finanční správě a řízení v rozvojových zemích. Tato témata jsou stejně důležitá i zde v Evropě. Co se týče narůstu potenciálu rozvojových zemí, k tomu, aby byly skutečnými partnery a měli vnitřní kapacitu financovat rozvojové cíle. Já jsem velmi proto, aby na mezinárodní úrovni, aby na úrovni OSN, měli stejnou příležitost a byl k ním mm, stejný přístup, eh, aby mohli být tedy eh, součástí těchto vyjednávacích eh, rozhovorů ohledně mechanismů daňových úniků ve světě. Naše programy zaměřené na podporu budování kapacit a dobrou zprávu a řízení v rozvojových státech se stále více musí zaměřovat na takovéto náměty, na monitorování takovýchto procesů a na daňové úniky. Měli bychom podnikat konkrétní kroky, ale současně bychom také měli vést společný politický dialog a eh, přijmout konkrétní opatření, zaměřená na budování kapacit v rozvojových státech. Thank you. Mr. Luca from the ECR, your... Nyní pan Lukas za skupinou EKR, tak vás opravdu vaše skupina Mám dvě otázky eh, k politice, kde eh, může evropská politika možná škodit. Eh, první se týká Eh, zemědělských trhů, eh, které zůstávají chráněné i v oblasti pokrytých eh, zónami volného, volného obchodu. A já se ptám, myslíte si, že by také zemědělství mělo být otevřeno ve prospěch rozvojových zemí? A dále tady máme rozvoj investiční banku. Myslíte si, že je v pořádku, že eh, tato EIB dává úvěry a podporuje projekty v rámci rozvoje politiky, anebo máte spíše obavy, že eh, by tím mohlo být eh, zpomalováno budování příslušné finanční infrastruktury v cílových zemích, poněvadž je to nahrazováno infrastrukturou evropskou. Děkuji pokud se týče eh, dohod o volném obchodu, to znamená přístup eh, na evropský trh pro rozvoje země. My jsme začali konvencí z Lome, což byl jednostranný přístup na trh a úlevy tarifního charakteru, ale to dost dobře nebylo slučitelné eh, s rozvojovými koncepty Světové obchodní organizace. Takže my jsme sáhli k bilaterálním dohodám o volném obchodu, které by otevřely eh, evropské trhy pro zboží z rozvojových zemí a opačně. Eh, tady to pokračuje docela dobře. A my vždy respektujeme eh, takovou tu ne zcela eh, symetrickou situaci, kdy tedy evropské eh, trhy se hned na začátku plní této smlouvy otvírají pro zboží ze třetí země a mm, v opačném směru to trvá o něco déle. Chceme tedy pokračovat tímto způsobem, ale chtěli bychom eh, do těch eh, dohod o volném obchodu vnést více onoho rozvojového aspektu, zejména s Afrikou. Co se týče Evropského investičního bankovnictví, já bych souhlasil s tím, aby eh, tyto finanční instituty se účastnily rozvojových projektů. Ale samozřejmě musíme mít na paměti to, že jde o investiční banku, nikoli banku rozvojovou, čili je třeba je zapojit vhodným způsobem, vhodné modality, vhodné projekty je třeba najít v rozvojových zemích. Děkujeme. Paní Pagasau Tundua za ALDE. Buenas noches y bienvenido, señor Mimica. Děkuji, dobrý večer. Vítejte, pane komisaři, pane Mimico. Ten eh, komisař eh, před vámi řekl, že společnosti, které spolupracující zažili mnoho konfliktů, že tam dochází eh, k umrtím, zejména v Sudánu, v pásmu Gaza, v Liberii. A také došlo i k úmrtí humanitárních pracovníků, a to nejenom eh, z důvodu eboli, máme zde teroristy, fanatiky, a toto všechno se vlastně nakonec kombinuje a ptám se tedy, jak se díváte na riziko, které nesou humanitární pracovníci. Celá řada nevládních organizací žádá větší pomoc, větší podporu pro své pracovníci. takže vy hovoříte o efektivitě, o učenosti, mm, to je hezké, ale musíme mít také určitá mezinárodní opatření, která zajistí bezpečnost mezinárodních humanitárních pracovníků. Nedomníváte se, že by bylo důležité, aby zde existovala speciální evropský statut pro humanitární pracovníky? Děkuji. Plně souhlasím s tím, že bezpečí humanitárních pracovníků, kteří se pohybují, eh, ať už v oblasti humanitární pomoci nebo konkrétně třeba mm, v oblasti eh, zdravotnické pomoci, lékařské pomoci. Mm, tato, toto jejich bezpečí musí být eh, naší prioritou, když připravujeme programy a když nabízíme asistenci rozvojovým zemím. Eh, zatím naše smluvní agentury, ať už to byly nevládní organizace nebo místní orgány nebo agentury těch příslušných eh, členských států, <clears throat> mají speciální pohotovostní plány, nouzové plány. Evropská unie má také určité mm, směry, určité pokyny Mm, kde se hovoří o takových hlavních kritériích pro bezpečnost eh, pracovníků a tato kritéria musí být dodržována při všech eh, těchto humanitárních eh, zásazích. Také financujeme například náklady na evakuační operace, které se týkají těchto pracovníků a všech, kteří s námi spolupracují v těch konkrétních programech. Já bych se chtěl zavázat k tomu, abychom navýšili operační kapacitu těch místních partnerů nevládních organizací nebo místních orgánů. Eh, mají určité kapacity pro řízení rizik a my bychom eh, se také měli podívat na tyto otázky i z jiného pohledu také bychom se měli podívat na to, i jak to souvisí s financováním a s dárci. Děkuji. Pan Krysogonos za skupinu GUE sedí za vámi. Mm, ano, děkuji, pane kandidáte. Průměrný denní příjem pro lidi, kteří tvoří jednu procento populace je stejný jako eh, poměr lidí, kterých je 57%, vlastně hovoříme o tom, že jste velice malý podíl lidí na světě, kteří mají obrovské zisky a na druhou stranu jsou zde velký počet lidí, kteří žijí z méně než jednoho dolaru, eh, jednoho eura denně. A mm, některé politiky Evropské unie za asistence Evropské komise vlastně vedou k tomu, že se rozevírají tyto nůžky. V Evropské unii přece máme ukazovat solidaritu jako hodnotu. Jaká opatření chystáte, co by budoucí komisař, abyste zajistili, že všechny rozvojové politiky a také ESVČ zajistili to, že e, blahobyt bude ve světě rozdělován spravedlivě? Ano, zcela jistě je zde ta myšlenka univerzálnosti eh, cílu udržitelného rozvoje a myslí se tím to, že náš cíl spolupracovat a snižovat chodobu, usilovat o vymícení chodoby eh, nejenom v rozvojových zemích, ale i v Evropě, skutečně tam přítomen. Tento univerzální přístup e, nás také vede k tomu, abychom naši rozvojovou politiku formulovali na základě solidarity, o tom hovoří i smlouvy a závazky ze smlouvy, jsou tam konkrétní ustanovení, která hovoří, nebo která nastěňují hlavní principy rozvojové politiky, kterou mám, nebo budu mít, co by komisař v této oblasti na starost. Já bych se chtěl soustředit na plné eh, uplatňování existujících dokumentů. Máme zde koncensus, evropský konsensus o rozvoji, pak je zde agenda pro změnu. A to už jsou dokumenty, v nich jsme stanovili jasná kritéria, která hovoří o tom, že naše pomoc se musí diferenciovat. Znamená to, že se vlastně rozlišujeme mezi těmi zeměmi. Některé země už jsou v tom um, lepším stavu. Um, usilujeme o to, abychom snižovali chudobu v jednotlivých zemích. A tu pomoc chceme soustředit na nejchudší země a na země, kde ta pomoc může přinést opravdovou změnu. V tomto kontextu se soustředíme zejména na odstranění chudoby tam, kde je ta chudoba úplně největším fenoménem. Děkuji paní Hautala Zelení. Děkuji, když naslouchám této výměně eh, o migraci a eh, rozvoji, stejně ještě chovám obavy protože na základě toho e, sdělení o vašem e, poslání, které vám poslal pan Juncker, je zapotřebí eh, zvládat e, nere, e, mm, migrační toky a mm, na to by samozřejmě neměly být vynaloženy e, specificky určené prostředky na rozvoj. E, Jakým způsobem, ano či ne, usiluje to o to, aby eh, peníze na eh, rozvoj nebyly vynaloženy na boj proti eh, nelegální migračním toku. Pan, já vím, že už máte jen pár sekund. Hovořilo se o zásadní úloze žen v rozvoji. Jak to chcete uvádět do praxe, aby toto skutečně bylo jasně vidět, aby to mělo důležitou úlohu v rozvoji. Rozvojová politika ve spolupráci a její spolupráce je politika, která může napomáhat zmírnění tlaku migračních toků do Evropy prostřednictvím budování hospodářství a společenství, která budou inkluzivní a přátelská pro migranty, tak aby eh, mohli eh, napomáhat rozvoj vlastní země. Moje koncepce je jasně v tom, že eh, peníze či činnosti zaměřené na rozvoj by přímo neměly být směřovány například na budování stěn v Evropě eh, proti ilegální imigraci. To jsem se snažil vysvětlit eh, už eh, před chvílí. Tam se jedná o to, aby v zemi původu už rozbořili oni zdy, zdi, aby vznikly inkluzivní společnosti. Nejlepším přispěním rozvojové politiky by nebylo finančně nebo nějak jinak eh, jinými politikami napomáhat prevenci legálních toků migrace, ale, k tomu, ale v tom, že rozvojová politika bude znamenat eh, koordinovaně a eh, konzistentně spolupracovat tam, kde, řekněme tomu, admisní politika Eh, migraci. Tak, aby členské státy mohly předcházet ilegální migraci a aby měly zařízení pro legální migraci v Evropě. A teď jsem už využil veškerý čas. Můžete případně o tuto otázku zodpovědět na konci. Pan eh, Giladede. Děkuji. Mnohí lidé, mnozí lidé uvádějí, že dohoda o ekonomickém partnerství, které podepisuje EU s chudými zeměmi, jsou jen o něco málo než takovou eh, ekonomickou eh, nevýhodnou pomoci, protože EU má takto umožněný vstup na místní trh, který ničí. Místní mají upřený eh, vstup eh, pro své produkty na evropský trh. Ale mohou prodávat v Evropě ty věci, které nemohou produkovat, jako elektronické součástky, satelitní součástky. Oxfam prohlašuje, že podle těchto dohod EPA Eh, zemědělci a producenti těch nejchudších zemí budou donuceni eh, přistoupit na eh, neferovou konkurenci a hospodářskou soutěž s s partnery z EU, kteří dostávají vysoké dotace. Děkuji. Dohoda o hospodářském partnerství EPA je vyjednána na základě mandátu a platformy, které byly kolegiálně přijaty za koordinace mezi jednotlivými službami mnoha komisařů. E, toto vyjednávání vede komisař pro obchod. Moje přispění v předmětném období by spočívalo v tom, že bych se zabýval eh, vnesením rozvojových aspektů, více eh, rozvojových aspektů do dohody EPA. Nestačí se jen shodnout a dohodnout na co možná nejvolnějším vstupu na trh pro EU na rozvojových trzích, ale také, abychom si uvědomovali skutečnost, že počet produktů, které mohou exportovat e, tyto země, jsou omezeny. Buď je nemohou vyrábět vůbec, anebo nesplňují standardy či kritéria, technické normy, fitosanitární normy, které jsou požadovány evropským trhem. tomto kontextu bych souhlasil, že lepší pojítko mezi obchodem a rozvojem v dohodách EPA by měly být eh, rozvinuta tato pojítka lépe. Stále ještě celá řada regionů a zemí mm, nemá dokončeno toto vyjednávání a já jsem připraven eh, koordinovat takováto vyjednávání. Děkuji. Paní Jiménez Beseril. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítám vás, pane kandidáte na komisaře. Budoucnost bude vyžadovat účast všech aktérů v udržitelném rozvoji a proto vyžaduje i e, soukromé subjekty aby se mohli účastnit. E, je zapotřebí nicméně dbát na rovnost a lidská práva a já bych chtěla vědět, jakým způsobem komise e, chce Eh, podpořit eh, spolupráci soukromého sektoru eh, s rozvojovými státy a jaká opatření chcete přijmout, aby malé a střední podniky, soukromé malé a střední podniky, měly umožněno, aby mohly spolupracovat na zlepšení životních podmínek v daných komunitách tak, aby měly větší prostor ženy, aby byla podpořena činnost podnikatelů přímo eh, na místě, těch místních. Jak chcete eh, řešit tento problém přímo na místě, abyste zastavil masový exodus způsobený chudobou, korupcí a především terorismem, což je velice důležitá věc? Eh, thank you. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za dotaz. K druhé části vaší otázky, otázky bych chtěl říci, že již mohu schrnout některé nejvýznamnější aspekty dotazu ohledně imigrační politiky. Stručně v celkovém kontextu celkový dopad evropské rozvoje politiky, zejména té politiky, která je rozvíjena tou agendou pro změnu, tak ta se bude zabývat eh, ochranou eh, práv životního prostředí v těchto rozvojových státech, tak aby se předcházelo migračním tokům z těchto států. To je úkol pro udržitelnou rozvojovou politiku. A tedy to je to propojení s migrací. A teď se vrátím k té první části otázky. A jak to bylo? Ta vaše první otázka, prosím vás. Ta souvisela soukromé podniky. I again try to, to, to explain that, that uh, the role and the engagement of private sector for us. Pokusím se vysvětlit, že pro nás je eh, důležité toto v rozvojové koncepci. Investice, finanční činnosti eh, a úloha evropského soukromého sektoru v pomoci rozvojovým státům a spolupráce se soukromým sektorem v rozvojových státech samotných. Tam bychom měli skutečně podpořit soukromý sektor a respektovat cíle a koncepce udržitelného rozvoje a ty programy, které zde máme, pokud k tomu mohou přispět. Um, thank you. Mr. Děkuji. Pan Fonterka za sociální demokracii, pan Brunzulika. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně. Vážený pane kandidáte na komisaře, má otázka se týká zejména e, změny klimatu, která se týká úplně každého z nás, ať už žijeme kdekoliv, ať už se pohybujeme kdekoliv. Přibližuje se rok 2015 a bude to dobrý rok pro lepší boj se změnou klimatu. Bude se usilovat o nových cílích udržitelného rozvoje, které mají eh, nahradit ty eh, rozvojové cíle tisíciletí a také se mají eh, pro, podepsat nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu. Je zde velké propojení, zejména s těmi nejzranitelnějšími oblastmi, ale zdá se, že v té nové komisi bude to propojení klimatické změny a udržitelného rozvoje nedostatečné. Například máme zde dopis pro komisaře, který má mít na starost klima a energetiku. Dopis od pana Junckera vůbec nehovoří o podpoře změny klimatu a udržitelného rozvoje. Jak zajistíte to, aby se tato dvě témata propojila a že se o tomto propojení těch témat bude hovořit ještě předtím, než začnou ta samotná jednání o nových cílích udržitelného rozvoje a jak také zajistíte další eh, dodatečné financování pro další boj eh, s bojou eh, se změnou financí a jak zajistíte to, aby ty finance plynuly od někud jinut, než z toho rozpočtu, který už teď je dost napjatý. Hmm ať už je v těch dopisech od pana Junkra, které hovoří o, našem, o našich úkolech, eh, napsáno cokoliv, myslím si, že eh, rozvoj a změna klimatu jsou skutečně témata, která jsou propojená a musí tak vždy být propojená, protože pokud se nebude dostatečná spolupráce mezi komisařem pro klima a energetiku, mezi mm, komisařem pro rozvoj a mezi dalšími, tak se to bude špatně řešit. Takže musí se být dobrá spolupráce na úrovni komisařů i na úrovni přípravy projektů, protože příprava cílů udržitelného rozvoje a příprava rámce po, na období po roce 2015 plus konference o změně klimatu, to jsou tři témata, která jsou eh, společná. Nemohou to být nějaké jednotlivé, oddělené, samostatné procesy, který každý půjde jiným směrem. Musíme pokud chceme, musíme, pardon, musíme posílit to, aby Evropa mluvila na, vš, na, těch, na té konferenci i na těch jednáních jednotným silnějším hlasem. A to si žádá více než lepší koordinaci projektů, které se týkají eh, týmu vnější akce. Žádá si to i lepší spolupráci toho týmu, který má na starosti financování, které souvisí se změnou klimatu. Vyžaduje to od nás všech, eh, kteří budou součástí těch vyjednavacích týmů nebo těch příprav na vyjednávání eh, větší úsilí. Takže já se skutečně těším na spolupráci s komisařem pro klima a energetiku, ale i na spolupráci s dalšími komisaři, místopředsedy a mm, těším se na to, že ta práce v těchto velice důležitých oblastech bude koordinována. Děkuji. A pan Luka už dnes naposled. Ähm, ich möchte noch einmal fragen zur Konditionalität. Chtěla bych se zeptat toto. Takže eh, vy hovoříte o evropské politice rozvoje a hodně se tady lidé ptají na migraci a na nelegální přísun eh, migrantů. Myslíte si, že by bylo správné uplatnit kondicionalitu rozvoje pomoci, například podmínit to tím, že by Eh, země kontrolovaly transitní cesty, eh, nelegální imigrace, eh, nebo že by měli závazek přijmout zpátky nelegální migranty z Evropské unie, i když třeba nepochází z jejich země, ale pouze jsou zemi transitní. Yes, uh, ano, migrační proudy, zejména ty nelegální, ty si zaslouží eh, velice důkladnou odpověď na, ze strany Evropské unie, ale nejenom ze strany EU. Myslíme se eh, zaměřit na širší perspektivu, to znamená kroky ze strany EU, ze strany transitních zemí a země původu. Já v současné době bych řekl, že eh, to nevidím tak, že by eh, ty migrační proudy byly způsobovány vědomně uplatňovanými politikami v zemích původu. To může být spíše otázka špatného vládnutí, případně zhrouceného státu, nefunkčních financí a podobně. Ale to jsou všechno prvky lidských práv a e, dobrého vládnutí, které se objevují v našich podmínkách, v které zavádíme do o něch smluv o rozvojové pomoci. A také jdeme po kořenech, po příčinách migrace. Ale já bych skutečně byl velice rád, kdybychom měli určitou eh, společnou akci, eh, která se bude týkat zacházení s migranty tady, readmisní dohody s transitními zeměmi, se zeměmi původu a eh, aby se to všechno dávalo zároveň do souladu eh, s dopadem eh, naší poskytované pomoci. Děkujeme pan Gerenc za ALDE. Merci. Děkuji. Jaký je váš názor na místo kultury politice rozvoje. Some might argue that, uh... Někdo by mohl říci, že kultura je nebo by mohla být uh, zanedbávanou součástí udržitelného rozvoje a jeho cílu, ale já k něm nepatřím. Když se totiž mluví o sociální udržitelnosti, přesahuje toto téma jen základní sociální služby. Může to, mm, tyto sociální služby základní mohou souviset se zdravotními mm, aspekty. Nicméně Sociální udržitelnost obsahuje vše, co souvisí se sociálním rozvojem. To znamená i včetně lidských práv, včetně kulturních práv, kulturního rozvoje v rozvojových zemích, a to včetně práv menšin a jejich možnosti rozvíjet svou identitu. V tomto kontextu budu náležet k těm, kdo kulturní rozvoj nebo kulturní programy chápou jako součást sociální udržitelnosti našich eh, cílů udržitelného rozvoje. Pan Koza, EPP. Děkuji. Eh, vážený eh, pane dežilovaný komisaři, asi víte, že eh, důležitým tématem pro nás je spolupráce se zeměmi AKT. Máme zde dohodu z Kotonu, která vyprší v roce 2020 a mezi tím je nejistota o tom, co bude dál. Já vám tedy dám jednoduchou otázku. Budete-li jmenován komisařem, co učiníte proto, aby tato dohoda byla prodloužena a jaké rozhovory v tomto smyslu povedete? Dohoda s Kotonem je významným příkladem partnerství eh, mezi severem a jihem, které funguje. Vyprší v roce 2020, čili pořád máme ještě nějakých pět let času, ale to není dost, eh, pokud eh, bychom chtěli pokračovat nějakým novým rámcem podobnému kozonem. Proto tedy já bych si přál, abychom eh, už v příštím roce zahájili široké konzultace se zapojením parlamentu a výboru o tom, jak by ten eh, následný rámec po Kotony měl vypadat. Přičemž, aby bylo jasné, nejde o otázku, zda budeme pokračovat v partnerství se zeměmi AKT, zejména těmi A, tedy africkými. Tady je odpověď samozřejmě ano, to je nutné. Ale je třeba se přizpůsobit novým skutečnostem. Možná bychom se měli eh, s příslušnými zeměmi eh, shodnout na nějakém vůčím principu, od kterého se budou Eh, vyvíjet všechny aspekty našeho budoucího rozvoje. A odtud se potom budou odvíjet eh, další programy specifické pro Afriku a pro další země a AKT. To je mm, možná takové hodně eh, předběžné, to, co říkám, ale z těch prvních konzultací, veřejných konzultací by se měl vytvořit nebo vyplynout jakýsi tvar, jakýsi rámec toho, eh, jak by to mělo vypadat po roce 2020. Děkuji pan Dans za socialisty a demokraty. Děkuji vám. Já bych chtěl navázat na reformy a obnovu té dohody s Kotonu. My jsme hovořili o silných stránkách této dohody, ale ono má i slabiny. E, obsahuje e, mechanismus kon, e, konzultací a eventuální pozastavení pomoci při porušování demokratických principů. A myslím, že se to ukázalo jako neadekvátní Eh, pokud se týče porušování některých lidských práv, že třeba v Ugandě a Vermandě eh, loni došlo k osekání práv homosexuálů a eh, my jsme s tím nic nenadělali. Čili já si myslím, že by tam měly být také, také sankční mechanismus. A dále, jak chceme zvýšit, nebo jak chcete zvýšit důvěryhodnost která vyplývá z role obránce lidských práv a dále, jakým způsobem chceme používat eh, článek 21 Lisabonské smlouvy o ochraně lidských práv. Ano, děkuji. Podle mého názoru a také v těch eh, krocích, které eh, chystám následně po Kotonu, já e, budu určitě proto, abychom udrželi a e, samozřejmě také posílili ten přístup založený na dodržování lidských práv, který je vůčím principem naše kooperace a partnerství se zeměmi AKT. A v této souvislosti se budu opírat z posouzení již stávajícího mechanismu kondicionality a politického dialogu, který vedeme se zeměmi AKT. Já bych eh, tam ty možnosti podmínění pomoci chtěl zachovat eh, v podstatě tak, abychom byli schopni rychleji reagovat na otázky týkajících se lidských práv. Ono, konečně i Uganda a Nigérie jsou eh, dobrými příklady toho, kdy politický dialog přispěl eh, k nápravě eh, situace spojené s porušováním lidských práv v těchto zemích. Nicméně já bych také rád zahájil širší konzultace k tomuto tématu a a taky doufám, že sejdeme zde na výboru DV k neformálnímu dialogu a budeme se bavit o nejvhodnějším způsobu uplatňování podmínek, tedy podmiňování naší pomoci dodržováním lidských práv a zároveň tedy nepoškozovat ty, kteří potřebují pomoc. Děkuji vám pan eh, Cel eh, z EPP. Děkuji, paní předsedající. Pane Mico, vy nastupujete do úřadu, do úřadu v zajímavém okamžiku. Eh, příští rok budeme hodnotit cíle milénia a, a rok 2015 je rokem rozové politiky v EU, to znamená, to budete ve světle chramp. Mnoho z těch cílů, eh, které jsme si stanovili eh, tenkrát před lety, eh, pořád ještě zdaleka nejsou naplněny. Rozová pomoc to je pomoc k tomu, aby si ti, kteří potřebují pomoc, mohli pomoci sami. A Eh, také eh, by se měla dostat tato pomoc k těm, kteří ji potřebují. Ale my víme, že eh, často se tato pomoc dostává spíše režimům nežli lidem. A mnoho z těch lidí se stěhuje do měst, kde žije za, tady v mizerných podmínkách. A znamená to také Eh, zapojení civilní, tedy občanské společnosti. Zajímalo mě, jestli máte taky nějakou agendu pro městské obyvatelstvo a za druhé eh, je to eh, rozvá politika je sice otázkou vládní, ale vy říkáte, že ji podporuje 70% Evropanů, takže možná, že by se mohla rozšířit také o regionální komponentu, aby to nebyla jenom otázka vlád, ale také regionů. Děkuji za tuto otázku. Urbanizace, respektive rozvoj měst, patří k důležitým a velice relevantním aspektům udržitelného rozvoje. A de facto urbanizace často ohrožuje udržitelnost rozvoje eh, v rozvojových zemích, ale eh, možná eh, ani u nás nepřispívá úplně ideálně. My v Evropě se snažíme o to, aby ta udržitelnost byla právě na úrovni a v rukou regionu a měst. A my se snažíme ty naše skuteč, eh, zkušenosti přenést do rozvojových zemí. A z tohoto důvodu já se velice spolehám na příspěvek eh, občanské společnosti a zejména o místní orgány, které mohou přispět k udržitelnosti eh, toho urbanizačního vývoje a vůbec rozvoje v těchto zemích tam je skutečně třeba, aby byly eh, zapojeny místní orgány, eh, možná i ty nižší úrovně zprávy eh, než dosud. Ale ono někdy právě ty místní orgány mohou najít cestičku prostě nahoru a překonat určité mezilehlé překážky. Takže skutečně by bylo možné, aby některé z těch programů se upravili v tomto smyslu. Čili odpověděl bych souhrně takto. Ano, chceme více zapojit organizace občanské společnosti a místní zprávy a samozprávy do našich programů v rozvojových zemích. Děkuji pan Manskur za socialisty a demokraty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane kandidáte na komisaře, já bych se chtěl zeptat na dohodu z Kotonu. Myslím, že třetí kolega už jsem, kdo o tom hovoří a chtěl bych se vrátit tedy k tomuto tématu. Po mnoha tématech, která se vztahují e, k partnerství s jihem, tato dohoda je nejdůležitější, kterou v současné době máme. To je zapotřebí připomnout. Vy tedy máte tento úkol příští rok nově vyjednat tuto dohodu o partnerství s Jihem. A já bych chtěl navázat na předchozí otázky tím, že se zeptám, jak chcete znovu zavést do otázky, které zůstaly stranou při vyjednávání v roce 2010? A Potom například fiskální zpráva, eh, mm, eh, eh, mm, daňové ráje a posílení klauzule, které se vztahují k lidským právům. Děkuji. Je to pro mě skutečnou prioritou zabývat se e, rámcem po dohodě s Kotonu, protože musíme začít rozvíjet a nově promýšlet nejlepší možný rámec pro budoucnost našich vztahů se zeměmi AKT, zejména s africkými zeměmi. E, v tomto kontextu bych velice rád záhy eh, spolupracoval se skupinou eminentních osob eh, z Afriky a uvažoval o africkém přístupu eh, k budoucnosti rámce po dohodě s Kotonou. A také bych chtěl navštívit některé africké lídry, včetně Africké unie, sídla Africké unie. To bude součástí mé přípravy na veřejnou konzultaci, kterou bych rád zahájil co možná nejdříve, jak už jsem uvedl, hned eh, příští rok eh, s mnoha eh, aktéry, kterých bude zapotřebí, abychom vypracovali evropský přístup k postkotonskému období. Náš postoj by měl být a měl by zůstat postojem založeným na právech, na lidských právech, na eh, tom, jak předcházet daňovým eh, rájům a daňovým únikům, to všech bychom měli přetavit co možná nejlépe do eh, principů a dalších akcí v tomto rámci po dohodě s Kotonu. Děkuji jako další pan Ponga za EPP. Prosím. Je, je za vámi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane kandidáte na komisaře, eh, zámořská území EU a další dohody týkající a jejich vztahy potřebují a zdůrazňují to, že využívají eh, Evropského rozvojového fondu Eh, určeného k boji proti extrémní eh, chudobě a toto je kritizováno Evropským parlamentem. Pane designovaný komisaři, Evropská komise chce navrhnout pro období po roce 2020 nástroj, který by se konkrétně zaměřoval na zámořská eh, území, který by byl flexibilnější a byl by součástí rozpočtu Evropské unie. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Financování zámořských území a regionů a tato diskuze, jak co možná nejlépe začlenit eh, finanční potřeby, už je vedena po delší dobu. Stávající eh, nařízení stanoví, že Evropský rozvojový fond se má věnovat i těmto finančním cílům. Já bych ale byl připraven pokračovat v této diskuzi dál s tím, že musíme mít na mysli to, že potřebujeme taková finanční uspořádání, která bude co možná nejflexibilnější. Můžeme víc dobrého faktu, EDF a to procento financování e, zámořských území a regionů narostlo asi 12%, to myslím, že je dobrý výchozí bod. EDF a stávající rozpočtová omezení, potřebují flexibilní nástroje toho, jak financovat tato zámořská území, jak odpovědat na jejich potřeby. Já bych snad ani nečekal na střednědobou, střednědobý mm, střednědobou revizi eh, postkotonské mm, dohody, ale můžeme začít eh, eh, už veřejnou konsultaci o postkotonském rámci. Thank you, Mr. Lopez Aguilar for this. Děkuji pan López Aguilar za SAD. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane navrhovaný komisaři. Chtěl bych říci, že jste již padla celá řada otázek, které zdůrazňovaly to, že rozvojové země mohou dosáhnout eh, udržitelného růstu a vymítit chudobu pouze tehdy, pokud využijí své vlastní přírodní zdroje a finanční um, zdroje, které k ním plynou co nejlepším způsobem. Musí také tedy účinně bojovat s korupcí. Korupce v jejich zemích musí být eh, vykořeněna. Zhruba bilion dolarů eh, byl zřejmě jaksi odkloněn od této eh, rozvojové pomoci a vlastně mm, tyto peníze byly vyprány, co by špinavé peníze a ty peníze vlastně se nakonec využily úplně jinak, než na co byly učeny. Můžete říci, eh, co komise učiní k tomu, aby zajistila, že ta finanční asistence, kterou poskytuje EU, bude využita způsobem, jaký má být. A ještě mi dovolte několik dalších otázek. Za prvé, existuje směrnice o praní peněz, Souhlasíte s tím, že všechny členské státy mají zřídit speciální registr skutečných příjemců? aby se zajistilo, eh, a tyto informace by také měly být eh, veřejné. Za druhé, můžete říci, že ty takzvané konfliktní minerály eh, by měly být součástí určité povinnosti firem, aby minimálně informovali o, o těch obchodech, taky tomu třeba v USA, takže aby zde byla minimálně ta povinnost mm, se informační. Ano, děkuji. Co se týče boje s korupcí a boje s praním peněz a se všemi dalšími způsoby, jak zneužívat rozvojové finance nebo i zneužívání místních zdrojů. To je velice důležitá součást celkového eh, přístupu evropské rozvojové politiky. Pocházím z Chorvatska a má země prošla určitým vývojem, kdy teprve vystavila demokratický systém, demokratické instituce, bojovala s korupcí a také usilovala třeba o lepší soudnický, eh, soudní systém. Bylo to během těch přístupových vyjednávání. Eh, chci říci, že během toho rozšiřování se vlastně eh, prováděly reformy v těch eh, zemích, které usilovaly o přistoupení. Takže my bychom mohli využít tyto naše zkušenosti z toho přistupování i v těch rozvojových zemích, když tam chceme bojovat s korupcí, když chceme bojovat třeba s nefunkčním soudnictvím anebo s praním špinavých peněz existují konkrétní opatření, které se mohou využít na posilování kapacit, na eh, vytváření různých monitorovacích systémů a tak pak je zde také eh, kontrola ze strany parlamentu ve výboru pro kontrolu rozpočtu. Samozřejmě, že věci jako je praní špinavých peněz, eh, Eh, co se týče vašeho dotazu na takový registr, který by byl zřízen, to bych podpořil a také souhlasím i s tím, aby ten registr byl veřejný. A co se týče vaší otázky na konfliktní minerály, zda by to měl být nějaký závazné, závazný systém, um, povinný systém, myslím si, že zatím ne, už jsem o tom hovořil, zatím bychom měli dát šanci tomu dobrovolnému systému a pak uvidíme. Děkuji, nyní pan Preda za EPP. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane kandidáte, už jste dnes zodpověděl celou řadu dotazů o vašich eh, cílech, o vašich ambicích. Já bych se s vámi chtěla teď trošku pobavit na téma, jak to, jak to vypadalo v rozvojové politice v uplynulých letech. Je to vlastně poměrně nedávné. Zajímalo by mě, když to když se díváte na těch uplynulých pět let v rozvojové politice, zda byste něco učinil jinak, nebo jak se na to díváte. A pokud vy byste byl v našem výboru, pokud byste byl na našem místě, jak byste postupoval, protože máte eh, také na tom pole zkušenosti. No já se nemusím dívat pouze na tu situaci před pěti lety, ale můžu se vlastně mám, eh, když se podívám celkově na to, jak, se, jak je Evropa zapojená do rozvojové pomoci, tak mohu říci to, že to, jak byly stanoveny a prováděny rozvojové cíle tisíciletí, tak eh, to vedlo k tomu, že opravdu zde byl důraz na ekonomickou stránku, na ekonomický růst, ekonomický růst zemí. A v tomto kontextu je náš celkový, nebo byl náš celkový přístup eh, spíše soustředěný na ty dárce, spíše jsme se eh, obraceli na ty dárce a pak jsme teprve přistupovali k těm příjemcům. A teď se to vlastně to paradigma zcela změnilo. My usilujeme o cíle udržitelného rozvoje, o nové cíle a tato změna, eh, to nejsou pouze nějaká nová formální jednání a formální podpis nového seznamu cílů. Je to opravdu naprostá změna, která usiluje o soudržnější spolupráci mezi rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi. Stanoví se zde společné univerzální cíle a k tomu bych svou prací chtěla přispět. Chci, aby Evropa nebyla jenom tím, kdo platí, ale tím, kdo zde má slovo, kdo je hráčem v té rozvojové politice. A to je změna, která se nám může podařit. Musíme si uchovat svou vůdčí roli v oblasti rozvoje a nikoli pouze z toho důvodu, že jsme největším subjektem, který financuje rozvojovou pomoc, ale z toho důvodu, že usilujeme o udržitelný rozvoj, o inkluzivní rozvoj a to je mm, vlastně jedna věc, kterou bych chtěl zachovat a jedna věc, kterou bych změnil, pokud jste se mě ptal na to porovnání s minulým obdobím. Děkuji a ještě další dva, poslední dva mluvčí, pan Knut Fleckenstein za SAD, za socialisty a demokraty. Děkuji, pane komisaři. Jak eh, chápete, potřebujeme komisaře, který bude mít politický názor, který bude bojovat za politickou soudržnost a za eh, rozvoj i ve spolupráci s dalšími komisaři a že tedy bude spolupracovat se všemi, kteří se um, soustředí na, oblast, na oblasti, které, se, uh, které souvisí s rozvojem, jako je třeba rybolov, uh, uh, klima a tak dále. Musíte také spolupracovat s generálním ředitelstvím pro DEVKO a také potřebujeme někoho, kdo bude nezávislý na vysoké představitelce, ale zároveň s ní bude schopen spolupracovat na přípravě nových rozvojových politik. Společně musí budete eh, vést jednání, která se týká budoucího rámce. Po roce 2015 Evropská unie je největším dárcem a musí být na mezinárodní scéně viditelnější. A mm, má otázka je velice jednoduchá. Jak zajistíte to, aby Evropská unie v té mezinárodní debatě hovořila silnějším a zřetelnějším hlasem? Děkuji. Já jsem se během tohoto slyšení snažil představit svůj celkový přístup a ten můj přístup se soustředí na hlavní body, které jste teď vlastně vypíchl ve své otázce. Váš dotaz už vlastně trošku souvisí i s tím, co jsem chtěl říct ve svém eh, závěrečném proslovu protože jste řekl celou řadu věcí, eh, kterou bych chtěl do své eh, politiky zapojit. To znamená spolupráce, nezávislost, integrita. A mm, musíme také tu politiku eh, podpory rozvoje promítnout i do všech ostatních oblastí Myslím si, že co se týče spolupráce s Evropskou službou pro vnější činnost, je důležité, abychom nepracovali každý jaksi na vlastním písečku, ale je důležité, abychom eh, se propojili, abychom se naučili pracovat společně. Máme zde například zahraniční a bezpeční, bezpečnostní politika, která je vlastně oddělená od humanitární pomoci a od oblasti rozvojové pomoci. Musí zde být mnohem lepší koordinace aby zde nebyla určitá hierarchie, že jedna politika je nadřazená jiné, ale naopak musíme um, zajistit to, aby ty politiky se navzájem pozitivně ovlivňovaly, aby byly soudržné. Velice rád budu tímto způsobem pracovat s příslušnými komisaři, včetně vysoké představitelky, včetně všech místopředsedů. zatím ty naše první schůzky, které jsme měli, eh, jdou tímto směrem a já si myslím, že opravdu ta komise nebude založena na nějakých podřízených a nadřízených vztazích, ale že bude založena na spolupráci a koordinaci a já se budu eh, snažit, abych k tomu přispíval. Děkuji. A pan Stier, vy máte tu mm, možnost, že jste vlastně posledním řečníkem dnešního večera. Tak já budu pokračovat v chorvačtině. Během slyšení jste podpořil přístup založený na právech. Kdyby se vrátil tedy k cílích, k cílům udržitelného eh, rozvoje, máme bod číslo 16 eh, a eh, tam se o dobré vládě nebo Eh, právním státě nehovoří v dostatečné míře. A vy budete asi usilovat o to, aby se to během jednání změnilo. Je to tak? To je moje první otázka. A druhá otázka. Eh, na rozdíl od rozvojových cílů milénia, tyto cíle udržitelného rozvoje se týkají všech členských zemí. Takže jak vidíte svou roli a rol, roli Evropské komise, pokud se týče plnění eh, cíle číslo 16 členských zemích. Děkuji vám za tuto otázku. Eh, pokud se týče mého přístupu k definování všech těchto cílů, včetně cílů dobrého vládnutí, no tak já myslím, že zde by měly být zapojeny všechny prvky, které se týkají demokracie, právního státu i lidských práv. My v současné době máme k dispozici návrh textu. Na Radě pro rozvojovou pomoc eh, bychom se měli pokusit o definici společného evropského přístupu. Měli bychom zlepšit eh, text, tedy formulace v textu, které se týkají tohoto eh, cíle. Nicméně, bez ohledu na to, jak eh, ty formulace nakonec dopadnou, mohu vás ujistit, že jakožto komisař pro mezinárodní spolupráci, budu-li tady schválen v této funkci, budu usilovat o to, aby tyto cíle, tedy Eh, dobré vládnutí a respektování lidských práv, aby eh, tedy nadále naše rozvojová politika se opírala o práva. A budeme dohlížet na to, aby se to vše promítlo dále do našich eh, operačních programů a prováděcích programů v souvislosti s rozvojovou pomocí i když to třeba není dostatečně definováno přímo v těch cílech udržitelného rozvoje, dostane se to určitě do našich akčních plánů a prováděcích plánů. Tady eh, to, je, je, to jsou věci, na kterých se shodujeme. Čili důraz na dobré vládnutí a na Eh, právní stát. Jestliže to nebude v rámci eh, cílů udržitelného rozvoje, tak potom v našich dalších dokumentech ano. Eh, děkuji vám, pane komisaři. A tím skončily naše otázky a vy teď máte ještě pět minut na to, abyste eventuálně mohl říct něco, na co se vás nikdo nezeptal a doplnit, co byste chtěl doplnit. Ano, my už Eh, my, my, ano, my už máme spoždění, ale myslím, že za něho můžete většině, většinou vy, pane designovaný komisaři. Eh, Děkuji vám, eh, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já bych vám opravdu chtěl poděkovat za tuto příležitost stručně se ještě dostat k některým bodům svět se velice rychle mění. A on ten, ten vzorec eh, příjemce dárce už tak úplně nezapadá do nového kontextu. Eh, Čili eh, my se to budeme snažit promítnout do nových rozvojových partnerství pro lepší svět. My od těch cílu milénia se budeme snažit přijít k udržitelným cílům a to znamená, že budeme moci lépe bojovat proti chudobě a posilovat ekonomické, ekologické, společenské dimenze. Partnerství s dalšími dárci a novými hráči na poli rozvoje politiky a podobně, eh, jak eh, bychom to měli zabudovat také do toho nového rámce, který přijde po Kotonu eh, s zeměmi AKT. Evropská unie by měla zůstat v centru dění. A to znamená mnohem více, než jen stanovit jakýsi celkový globální rámec. Toto jsou ty hlavní výzvy pro nás a naše partnery, jak tedy eh, zjednodušit a zvýšit účinnost eh, rozvoje v globalizovaném světě. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, já se velice těším na spolupráci s vámi na těchto prioritách a na dalších tématech. Já si z tohoto slyšení odnáším mnoho a já vím, že můžeme posílit globální solidaritu Evropy, která prospěje jak našim partnerům, tak také našim občanům. Já vám velice děkuji za to slyšení a opravdu se velmi těším eh, na spolupráci s vámi v tomto důležitém rozvojové problematice. Děkuji vám. Um, thank you, Mr. Děkuji vám, pane Mimico. Jenom bych chtěla připomenout, co se bude nále dít. Podle jednacího řádu předseda a koordinátoři se nyní sejdou a sejdeme se in kamera, připravíme dopis. Ano? Paní předsedající, měl bych eh, prosbu. Měli eh, jsme tady mnoho eh, stížností na to, že ty přenosové kanály nestačily a že také bylo mnoho porů v internetovém přenosu. Kdyby se s tím do příště mohlo něco udělat? Děkuji. Slyšela jsem, že někdo například nemohl slyšet dotazy. Kdo nejste koordinátoři, prosím, opuste sál budeme hodnotit eh, slyšení, abychom mohli poslat dopis konferenci předsedů výboru, které následně přeskoumá konference předsedů. V 6 hodin zítra bude slyšení našeho výboru. Máme večerní e, směny na slyšení. Děkujeme tlumočníkům, budeme pokračovat za pár minut.